colleagues, please be seated. Milí kolegové, zaujměte prosím místa. Děkuji vám. Omlouvám se za spoštění. Důvodem je silniční provoz a zácpy. Začínáme poslední den zasedání podvýboru SEDE, tentokrát to bude pouze dopoledne. První bod pořadu jednání je posouzení zprávy a pozměcích návrhů, tedy druhé posouzení, projednání, vývoz zbraní, provádění společného postoje 2008 lomeno 944. Spravodajkou je paní Bodil Valero. První projednání se eh, konalo toho, co si pamatuju 8. června. Další den pak eh, musely být podány pozměňovací návrhy. Doběhla lhůta. A zde v poznámkách mi stojí, že schůzka stínových zpravodajů se bude konat ještě tento měsíc 28. června. A nyní už bez prodlení dostává slovo paní Boyle. Valero a posléze nastane rozprava. Dobrý den. Já bych si dovolila momentík počkat, než si nasadíte sluchátka. Na úvod bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům a všem ostatním, kteří předložili k této zprávě pozměňovací návrhy. Jedná se o záležitost, která se týká nikoli pouze nás, nás v této sněmovně, ale mnohých občanů Evropy, jak v tomto výboru, tak i jinde. Samozřejmě v mnohých záležitostech v této problematice se lišíme snažím se sjednocovat naše postoje natolik, abychom se dohodli. Například lepší informace, lepší účast členských států, certifikaci, spolehlivější. Nepřekvapuje, že se na tom dokážeme shodnout, protože naši politici i vlády musí se chovat vůči svým voličům odpovědně a kdykoliv je eh, ilegálně využito střejné zbraně, objeví se to okamžitě v hlavičkách novin a je třeba, abychom se sjednotili jak od udělování licencí až po využití. V pozměňujících návrzích sledávám je mnohé, co se shoduje nikoli pouze po politické stránce, ale i po technické stránce. Pouze u podrobností se to pak eh, liší. Původní postoj byl delší než náš společný postoj a mnozí z vás tedy předložili pozměňovací návrhy, já z nich v současné době vypracovávám kompromisy. V médiích země, které vyvážejí zbraně, se těší velké pozornosti. Většina občanů si opravdu čerpá z těchto médií informace. A potom vy, když jste poslanec a chcete si udělat objektivnější obraz věci, je to obtížné. Odkud čerpat? Stojí za to se o to snažit a já jsem předložila příslušný pozměňovací návrh a doufám, že se mi podaří proto získat podporu. Eh, nemůžeme brát v úvahu veškeré skandály týkající vývozu zbraní, avšak existují určité případy a kauzy, a i regiony, kde e, vládne konflikt. A tam přece jen si myslím, že to stojí za zmínku, protože tam dochází k porušování lidských práv. Zároveň to má i vliv na situaci v Evropě a proto jsem se rozhodla, že se v té zprávě objeví i jmenovitě Sýrie, Jemen a Jižní Sudán. hovoříme i o zbraních, které se pak dostávají do rukou teroristům. V předchozí zprávě jsem zmiňovala členské zprávy, které nepředložily všechny informace orgánu KOHOM a posléze se to dokonce probíralo i na plénu. A nyní se to téma objevilo znovu a nyní jsou v hledáčku tři země, které nepředložily úplné informace tomto týdnu jsem se tímto tématem zabývala na zasedání Koarmu a vím, že například Francie se snaží své systémy zlepšit, avšak přesto je tam mnohé, co si ještě zaslouží zlepšit. Německo a Velká Británie, tedy a Spojené království, rovněž neposkytují plné informace. Ostatní země tyto informace předávají často i na dobrovolné vázi a bylo by dobré, aby všechny země měly podobné systémy a doufám, že se nám touto cestou podaří přesvědčit všechny země. Rovněž eh, mám radost, že se mi podařilo nalézt eh, podporu vůči článku 13. Nechceme porušovat suverenitu členských států, spíše chceme, aby docházelo k lepší výměně informací, která poslouží lepší spolupráci. Zároveň nám jde o to, aby mohl probíhat i důslednější parlamentní dozor. A nyní pár komentářů týkajících se samotných pozměcích návrhu. Ano, já souhlasím, že by se ve zprávě měl objevit i Brexit. Možná ani ne tak jako samostatná kapitola, ale při nejmenším jeden odstavec. Pak ještě tady jsou jiné pozměcí návrhy, s nimiž obecně e, souhlasím, ale snažím se, aby nebyla narušena struktura textu, takže se je snažím spojit, propojit s ostatními a podat je formou kompromisního pozměňovacího návrhu. Tam jsou i pozměňovací návrhy, které se týkají výslovně obraného průmyslu. Nyní byla připomínka, aby e, řečník hovořil pomalej. Tedy pozměcí návrhy, které se týkají obraného průmyslu, nebude obtížné zapracovat do kompromisních pozměňovacích návrhů. A navíc počítám i s pozměňovacími návrhy týkajícími se sankcí a i zde vidím možnost zapracovat je do společného kompromisu. Odstavec 23. Účast eh, občanské společnosti. Jsou i tací mezi vámi, eh, kolegové, kteří si jej přejí odstranit, ale Koarm už vede dialog s občanskou společností. A 15. červen, to bylo poslední setkání a já si myslím, že bychom měli k tomu vybízet. Budu se těšit na další zajímavou diskusi i zároveň na zasedání stínových zpravodajů. Well, Mr. Galler, would you like to speak? Pane Galere, hlásíte se? Ano, děkuji. Můj kolega tu neklam, zde nemůže být a jak jste právě viděla, já jsem jednoduše si zapomněl jeho komentáře ve své kanceláři. No ale právě na poslední chvíli jsem je zde dostal. Takže jeho jménem. Děkuji kolegyni Valero. Eh, skvělé tlumočení z Němčiny, takže tam nemám žádnou stížnost. A já vám tedy přečtu komentáře Tony Kalema. Oceňuji komentáře i text kolegyně Valero a vidím snahy o konsensus. Je jasné, že je třeba zpřísnit kontrolu vývozu zbraní. Je to v našem společném zájmu a zároveň musíme zdůraznit právo každé země na sebeobramu, včetně členských států EU. Evropský obranný průmysl slouží rovněž ve prospěch eh, obrany eh, konkrétního státu, v němž je umístěn, ale i celé Evropy. Jde o ehm, technologickou a průmyslovou základnu pro obranný průmysl a o to, aby ona působila ve prospěch společné obrané Mm, politiky. Eh, budoucnost Evropské obranné unie, tam je třeba se vyhnout roztříštění, zdvojování úsilí, musíme se snažit být jednotní a sladění. Eh, posílení evropské obranné eh, politiky a průmyslu by rovněž pomohlo posílit vývoz. Souhlasím že členské státy musí splnit své povinnosti, když přijde na společný postoj. Proto voláme hlavně po přísným, konzistentním prosazování už stávajícího společného postoje, než se pustíme do jakéhokoliv jeho rozšiřování. Je třeba, aby zprávy přicházely včas a byly úplné. Členské státy musí být v kontaktu s různými aktéry, což bude znamenat, že když si budeme informace předávat rychleji a spolehlivěji, tím lépe můžeme v praxi uplatňovat společný postoj. Eh, jakékoliv co nejdříve eh, sdílené znalosti jsou klíčové. Eh, myslím si rovněž, že výroční zpráva je dobrý nápad a i pravidelné podávání zpráv. Sdílím obavy toho, že se zbraň může dostat do nepovolených rukou, včetně teroristů. Členské státy musí taková rizika minimalizovat. Musíme rovněž vzít na vědomí, že celá řada jiných členských států souhlasí se společným postojem a volá po eh, tom, aby se k společnému postoji připojilo více států. Doufám, že se propracujeme k uspokojivému konzenzuálnímu výsledku a zpráva bude vyvážena. Určitě v určitých eh, záležitostech a pozměňovacích návrzích se budeme lišit, zejména co se týče sankcí a přeji si, abychom se v této zprávě ale soustředili právě na společný postoj a nehovořili tam o rozvojové problematice, chudobě, eh, genderové problematice a tak dále. Takto k tomu Tune Kelan za socialiste a demokraty Claire Moody. Vítám vás. Děkuji. Já poté, jak to zde vypadá, přečtu rovněž eh, to, co mně bylo předáno stínovým zpravodajem. Tedy na úvod děkuji zpravodajce za takto důsledné snahy a práci. Je dobré, že se snažíme zlepšovat výměnu informací mezi členskými státy a předcházet vývozu zbraní do zemí, které neprošly schvalovacím procesem a je třeba posilovat i kritéria týkající lidských práv. Jak už bylo řečeno, eh, je nutné, posílit ty prvky, které jsme se snažili zavést v předchozím společném postoji a seznam států či subjektů, o nich se ví, či se podezírá, že se účastní nekalých praktik, by měl být uplatňovan důsledně. Jinak děkuji ostatním stínovým zpravodajům, plně sdílím, a to je rozdíl od předchozího řečníka, že by se mělo v této zprávě objevit i genderové, genderové prvky. Proto si myslím, že i společný postoj by měl být citlivější vůči pohlaví. Litujeme, že některé pozměňující návrhy se snaží vyhnout kritice určitých mm, nesprávných praktik v rámci obraného průmyslu. Chápeme, že si každý stát hájí své obrané odvětví, ale nemůže to jít na úkor míru mezinárodních vztahů a lidských práv pozměňující návrhu e, k Brexitu. E, ano, chceme volat potom, aby se Spojené království drželo stejných standardů, i když vystoupí z Evropské unie a je klíčové, aby Spojené království nesnižovalo své ambice, jak v zájmu mezinárodní bezpečnosti i mezinárodních vztahů. A dodatečně bychom rádi zdůraznili, aby se rozvíjela a posilovala praxe eh, těch, eh, kteří se snaží přísněji rozlišovat a whistlebloweri by měli, kteří odhalí tyto nekalé praktiky, by měli být pod ochranou. Členské státy a Evropská komise by měly reagovat a potlačovat eh, jakékoliv, jakákoliv rizika eh, vůči bezpečnosti, proškolovat odborníky eh, v tom, aby byli schopni alternativním způsobem s těmito pravidly pracovat. Musíme pracovat se všemi nástroji, které máme, zejména strategii pro zahraniční a bezpečnostní politiku a zavést přísnější kontrolu vývozu zbraní. Javier Nart. Děkuji, pan Javier Nart, prosím. Obecně veškerá nařízení a regulativy ve světě, to je jak některé písně. Hudba je zajímavá, ale eh, ten text je také důležitý. Je třeba si uvědomit, jaký je text. A o co tady jde? Budu mluvit prakticky. Ještě donedávna jsme měli usnesení, které já považuji za nedůstojně pokrytecké a týkalo se Jemenu. V případě Jemenu se ukázalo, že jeden z hlavních aktérů genocidy a humanitární katastrofy eh, mimo jiné eh, eh, způsobil, že teď třeba 1100 dětí trpí úplavicí kvůli blokádě. A když se hovořilo o tom, kdo odpovídá za tu humanitární blokádu, za bombardování, tak najednou eh, slovo Saudská Arábie zmizelo. Proč? Eh, protože Saudská Arábie to nebombardovala vlastními zbraněmi, ale nakoupenými zbraněmi, které byly nakoupeny z Velké Británie a také ze Španělska. Takže mm, pro mě ten text je vždycky úžasný pouze tehdy, když je efekt, efektivní a e, nebude e, pokrytecký a politicky korektní. Já bych e, chtěl velice otevřeně poděkovat zpravodajce Bodil Valero, která odvedla úžasnou práci, přistoupila k tomu velice realisticky a snažila se skutečně, aby to nebyl text filozofický, ale reálný. Jsou tam tedy některé zásadní body. A není možné, aby se v jednáních eh, šlo cestou nedůstojnosti. Je třeba, aby evropské zbrojní firmy eh, když vyvážejí, aby nevyvážely bezohlednou smrt, když víme, kam ty zbraně jdou. A členské státy eh, vlastně skrývají informace a neplní těch osm kritérií, které sami podepsali. A já jsem tady hovořil o tom rozdílu mezi hudbou a textem. Tady nám musí jít především o ten text. Eh, když eh, máme eh, tedy těch osm kritérií, musíme trvat na tom, aby byla důsledně plněna. Ale všechna kritéria to je jako parkování ve městě nebo provoz na silnicích. Pokud nejsou pokuty, tak potom, eh, když ten, kdo vlastně nedodržuje rychlost nebo špatně zaparkuje, nedostane pokutu, tak to nic neznamená. Je třeba, aby dostal pokutu a máme mu dát pokutu, tak musíme vědět, kdo to je. A proto musíme mít informační požadavky i na členské státy. Oni to ale eh, členské státy neplní. Oni mají nějaké principy, ale potom skrývají informace. A pokud se kritéria neplní, musí být sankce. Pokud sankce nebudou, tak pořád to bude takové e, všechno velice virtuální, ten text. A bude nadále docházet k děsivým katastrofám jako e, v Jemenu. A členské státy, které podepsaly těch osm zásad, za to nesou odpovědnost. A ta krev nevinných mě opravdu tíží, protože jsem je viděla na vlastní oči a považuji to za nesnesitelné. A také musíme eh, požadovat eh, eh, to tež i od zemí, které jednají o svém vstupu do EU. To jsou země eh, balkánské oblasti a všichni víme, že tam jsou velké eh, sklady zbraní nejen v důsledku války, ale v důsledku takové eh, filozofie lidové války, kterou vlastně tam, která tam existuje již od Tita ty zbraně potom putují do, řekněme, méně významných válek, kde je možná méně mrtvých, ale také tam jsou. A proto i od těchto zemí, které dojednávají svůj vstup do EU, musíme vyžadovat, aby e, plnili kritéria týkající se kontroly skladování zbraní, informačních povinností a plnění těch osmi kritérií. Jinak to skutečně bude jenom hudba bez textu. Děkuji. Thank you. Mrs. Lewis. Děkuji, paní Lezing, prosím. Ich warte auch kurz, ähm, dass Sie die Gelegenheit haben. Děkuji. Taky si počkám, než si nasadíte sluchátka. Chtěla jsem říci, že velmi souhlasím s tím, co říkal pan Na. Když je člověk do opery, poslouchá krásnou hudbu, ale uvědomuje si, že občas je důležitý i text, ten ale často zrcadlí úplně jinou a realitu a následně vyvstává otázka, v jaké realitě žijeme dnes. My nechceme hovořit o obsahu společného postoje, nejbrž o jeho provádění. Dnes je to tak, že naše požadavky a skutečnost jsou na hony vzdáleny. Naše členské státy patří mezi největší vývozce zbraní, které dolívají, eh, které eh, podněcují tímto další konflikty a jsou za ně spoluzodpovědné. Například v roce 2016, a to je velmi pozitivní, tato sněmovna a vysoká představitelka požádali o spuštění iniciativy, která by vedla ke zbraňovému embargu vůči Saudské Arábii. A víme všichni, jak to dopadlo. Nerošlo k žádné taktické změně, minimálně ne kolektivně. Německá vláda v roce 2016 schválila vývoz zbraní za 6,9 milionů euro do Egypta, Spojených arabských emirátů a také do Saudské Arábie. My víme, že Saudská Arábie je zapojena v konfliktu, do konfliktu v Jemenu. Pan na to tom hovořil, nemusíme to rozebírat nějak podrobně, všichni to víme. V roce 2015 eh, německá vláda schválila licence, 400 licencí na vývoz zbraní do 83 různých zemí, zemí, které jsou považovány za problematické podle kodexu evropských pravidel. A předpokládám, že v jiných evropských zemích ta situace byla dost podobná. Takže mělo by nám tady jít o implementaci. A jak bylo řečeno, je to o sankcích a o sankčních režimech. Když někdo poruší pravidla, tak za to musí nést odpovědnost. A to nejenom morální odpovědnost. K této zprávě byla předložena řada pozněvacích návrhů. Našli jsme určité možnosti pro uzavření kompromisu, eh, které by umožnily, eh, že tato zpráva bude pro mou skupinu přijatelná. Byly tam také pozměvací návrhy týkající se sankcí. Byly předloženy zelenými, ALDE a naší skupinou. Já myslím, že je dobře, že tyto pozněvací návrhy byly předloženy, jsem tomu ráda a doufám, že se pro jejich podporu najde většina. Takže se dívám na sociální demokraty například, protože když se podíváme na stávající složení, tak pokud budeme spolupracovat, tak se nám podaří najít většinu pro podporu těchto pozněvacích návrhů. Z čehož by jasně vyplynulo, že v tomto výboru u této zprávy prostě máme volbu pracovat na účinném společném postoji, který povede k praktické kontrole vývozu zbraní. Takže by byla velmi ráda, kdybyste tyto pozněvací návrhy, které směřují na tento cíl, podpořili. Doufám, že poslanci a poslankyně se budou účastnit hlasování. Máme tady problém s účastí a následně někdy těžké získat dostatečné většiny. Tolik tedy k, za naší skupinu a mám ale ještě jednu otázku na EPP. Pan Galer přečetl prohlášení pana Kelama, ale možná by jste přece jenom byl schopen vysvětlit jednu věc, jenom abych přesně věděla, co máte na mysli. Hovoříme tady o silnější pozici obraného průmyslu a zároveň v souvislosti s tím hovoříme o kontrole vývozu zbraní. Tam mě teda nebylo úplně jasné, co jste měl na mysli. Ano, prosím, pan Galer. Děkuji. My tomu rozumíme následujícím způsobem. Obraný a zbrojní průmysl v Evropě je dosti různorodý, existuje v různých členských státech a jednotliví operátoři v tomto odvětví si konkurují. Nicméně nejsou schopny konkurovat globálně. Máme různé zbrojní systémy, a jejich dodavatelé. A ve stávající chvíli se často stává, že se schválí vývoz zbraní, protože si ta vláda řekne, no když to neschválíme my, tak to schválí jiná vláda. Pokud by se podařilo sfúzovat některé tyto podniky, které stejně jsou přeshraniční ze své povahy, tak potom už to nemusí být tak, že oni stojí proti nám. Pokud se přijme politické rozhodnutí, protože neexistuje alternativa, tak eh, to je jiná situace, než když prostě můžete říci, že to nepovolí nikdo. A ten argument, že když to neudělám já, tak to udělá někdo jiný, tak to už vlastně by neplatilo, protože by prostě nebyl někdo jiný, kdo by to udělal. Právě proto tedy jsme apelovali na fúzi těchto eh, těchto zbrojařských podniků. Že bychom měli méně dodavatelů potom. A následně bychom byli schopni i z politického hlediska říci, že to povolení vydáme nebo že ho nevydáme. Mám pocit, že by to prostě lépe vyřešilo tuto situaci. Já nevím, jestli chcete reagovat na eh, připomínky, které zazněly. Děkuji mnohokrát. No, těch otázek na mne zase tolik nebylo. Spíše se jednalo o informace o postojích k jednotlivým tématům, které už jsme znali. Já jsem přesvědčena o tom, že na zasedání stínových zpravodajů budou probíhat zajímavé diskuse a že se nám podaří vypracovat dobré kompromisní návrhy. Jak jsem říkala, co se týče hlavních témat, se zhodujeme. Možná se liší názory na eh, podrobnosti. Já vím, že sankce asi není podrobnost, takže na toto téma budou diskuse nejspíš obšírnější. I co se týče zbrojního průmyslu, tak tam se názory liší, ale já jsem přesvědčena, že se nám podaří uvést tyto různé názory do souladu. Budou to určitě zajímavé diskuse a připravíme zprávu zprávu, za kterou se všichni budeme moci postavit. Děkuji. Děkuji. A chci také připomenout, že další zasedání stírových zpravodajů je naplánováno na 28. června, s tím, že v AFETu by to mělo být přijímáno 10. či 11. července a potom v září to půjde na plénum meč. Dobrá. Tak tím tedy můžeme uzavřít tento bod na pozadu jednání. A pan Pascal Lege, který vede Evropské satelitní centrum, už je přítomen. Takže se přesadíme tady u předsednického stolu a potom se hned pustíme do dalšího bodu na pořadu jedné a já si teď potřebuji zavolat. Thank <laughs> you. Colleagues once more. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Pustíme se hned do dalšího bodu na programu, a to je výměna názorů s ředitelem satelitního střediska Evropské unie, panem Pascalem Legem. bych ho chtěla vřele přivítat jménem podvýboru pro bezpečnost a obranu. To satelitní centrum, satelitní středisko je jedinečnou agenturou, která už existuje poměrně dlouho a je relevantní pro SBOP a potřebujeme tedy eh, vlastně pečlivě posoudit eh, operace tohoto střediska abychom eh, vlastně lépe eh, pochopili i další vývoj SBOP. Včera jsme dopoledne měli eh, dva panely, které posuzovaly bezpečnostní situaci na západním Balkánu. A vytvoření satelitního střediska bylo poměrně relevantní i pro události na západním Balkáně. nyní si vás tedy rádi e, vyslechneme, pane Lege, a povedeme s vámi diskusi. Ještě jednou vás tady vítám, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že zde mohu být dnes ráno a říci pár slov o satelitním středisku EU a také rád budu diskutovat s podvýborem pro bezpečnost a obranu. Jedná se tedy o následující satelitní středisko a jeho relevance pro SBOP Hlavním eh, účelem těch prvních eh, obrázků je, abyste si udělali představu o tom, co to je satelitní středisko a abyste poznali konkrétní příklady toho, co děláme na základě eh, vlastně prostorových údajů, včetně zobrazení. Pokud jde o satelitní středisko, co to tedy je SATCEN? Jsme agenturou EU, respektive Rady EU. Sídlíme ve Španělsku, e, takže hovoříme tam hodně anglicky a také španělsky. A používáme především údaje z pozorování země, ale nejen. Pokud by vás to zajímalo, mohu o tom hovořit šířeji. Máme tedy e, bezpečný Eh, kontext, to znamená, můžeme zpracovávat i citlivá eh, data, eh, důvěrná data. A taková naše hlavní práce je GeoInt, což jsou vlastně geografické spravodajské služby. A také naše středisko je schopno reagovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Musíme prostě být k dispozici, kdykoliv je třeba. Úkol sadcen je vlastně definován především členskými státy, především se jedná o podporování rozhodovacích procesů a opatření v EU, eh, tak abychom dávali členským státům naši podporu. Jedná se také eh, o eh, mise a operace EU, kde můžeme vlastně podpořit reaktivitu členským státům. Používáme jednak prostorová data, ale i vedlejší data z různých otevřených zdrojů, sociálních sítí, eh, kartografická data. Používáme i různé analýzy Evropského institutu pro strategické studie, abychom vlastně přispěli všemi těmito daty do eh, analytických procesů. Pokud jde o řízení SAVCEN, má dvě úrovně. První úroveň je politická, to je PSC, Politický a bezpečnostní výbor. A e, dostáváme tedy pokyny od e, PSC, tak, aby vlastně ten měl nějaké hlavní vymezení své činnosti. A potom v každodenní práci je to vlastně vysoká představitelka paní Mogherini, která nám dává operativní pokyny eh, a vlastně úkoluje eh, satelitní středisko pak máme ještě CMPD, to je ředitelství pro uh, řízení krizového managementu, se kterým také spolupracujeme prostřednictvím našeho zástupce. Uh, údaje, uh, které dnes používám, jsou především tady prostorová vesmírná data. Tady vidíte některé hlavní družice, které používáme. Jsou to především komerční družice, řekl bych 95 těch mm, eh, surových dat, která používáme, jsou z těchto komerčních družic, ale máme také přístup k národním vládním systémům, jako je třeba Helios 2, Cosmos Skymet a Sarlupe a mm, můžeme tedy používat i tyto národní systémy, ale pak tady také Kopernikus eh, s družicemi Sentinel Kopernikus nicméně není koncipován pro bezpečnostní a obrané účely, ale i jako vlastně doplňkové zdroje můžeme používat i ta data z těch družicích Sentinel. Tady máte neúplný seznam hlavních hrozeb v posledních měsících a letech určitě tato témata už jste poznali. Byly různé samity, summit v Maltě, samity G7 a to jsou uh, věci, o kterých se tam hovořilo. Terorismus, hybridní hrozby, migrace, to jsou klíčové hrozby, ale pro mě ta hlavní hrozba je následující. A sice, že evropští občané ztrácejí důvěru eh, v schopnost EU chránit je. To je zásadní věc. V tomto kontextu, co tedy může dělat naše středisko? My se samozřejmě to není jenom naším úkolem, ale působíme v oblasti bezpečnosti a obrany a chceme tedy eh, působit důvěryhodně a především důvěryhodně provádět globální strategii pro mm, zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Mohu toto téma dále rozvést, pokud by vás to zajímalo. Takže eh, tady na, co je SATCEN a jeho úloha, jak už říkala paní předsedkyně úvodem. Je to jedinečná eh, agentura EU, která je vlastně spravodajsky autonomní a má i schopnost reakce. Vlastně každé toto slovo je velice důležité. Chceme-li být důvěryhodní, musíme být schopni reagovat, musíme mít nějakou minimální strategickou autonomii a v oblasti spravodajství je třeba vlastně eh, také průběžně studovat informace. Na národní úrovni já jsem často mohl navštívit různé členské státy EU. Je velice důležité, aby každá země eh, měla vlastně rozumné spravodajské kapacity. Na úrovni EU ta situace je trochu jiná, protože máme omezené ehm, ehm, spravodajské možnosti. A nyní konkrétní příklady toho, co děláme. Nevím, jestli to dobře uvidíte na té obrazovce. Toto je příklad týkající se migrace. Je to případ Agadezu, což je místo v Nigeru. Je to důležité místo a my monitorujeme a studujeme toto konkrétní místo. Toto je příklad vlastně těch výstupů, kde eh, máme tedy studii založenou na zpracování různých dat. A cílem bylo najít vlastně přesné umístění různých eh, eh, míst, jako jsou nemocnice, kasárna, komunikační cesty, silnice, školy, mešity, letiště. A také jsme si chtěli vytvořit úplný obrázek a doplňovali jsme tyto snímky i z otevřených zdrojů. Přístup k otevřeným zdrojům je také důležitý, chceme ale lépe pochopit situaci přímo v terénu. A v tomto ohledu spolupráce se snažíme spolupracovat s členskými státy, eh, právě snažit se i o ten přístup k otevřeným zdrojům, vyměňovat si ehm, informace z těchto otevřených zdrojů, tak aby to přispělo ke kvalitní analýze. Dalším příkladem je to také migrace, migrační cesta. To je vlastně turecké pobřeží a tady máte dva obrázky. Jeden obrázek je z 1. října 2000 15 a druhý obrázek je o pět dní později. A pokud máte ostrý zrak, tak možná si povšimnete určitých rozdílů. A sice, že na tom druhém obrázku jsou bílé tečky o pět dní později. Možná tušíte, co to jsou tyto bílé tečky na obrázku? A výsledkem analýzy vlastně bylo toto. Ty bílé tečky jsou kartonové krabice, které používají eh, migranti. Uvnitř jsou motory, oni si vlastně koupí gumový člun a potom vlastně tam naloží tento, eh, tuto kartonovou krabici eh, s motorem. Pro vás je to možná detail, ale pro nás je to významný ukazatel migrační činnosti. Eh, tím vlastně vymezíme tuto konkrétní lokaci a potom ji můžeme průběžně monitorovat a vyhledávat obdobné aktivity. Eh, tady je příklad z libijského pobřeží a je to vlastně někdejší letovisko, které dnes používají pašeráci lidí, kteří tam schromažďují migranty a my tady snažíme pomocí radarových obrázků eh, denně monitorovat situaci, sledovat ji a Možná to zase není příliš vidět na tom obrázku, ale mohu vám eh, říci, že to tam opravdu je vidět. Viděli jsme tam vlastně gumové čluny připravené k vyplutí na moře a také viděli jsme tam na těch obrázcích i ty lidi vlastně, kteří jsou připraveni se nalodit odhadli jsme, že tam jsou asi dvě tisícovky lidí, kteří se chystají vyplout na středozemní moře. A je to samozřejmě důležité. Načasování je dobré kvůli reakci a také musíme včas eh, informovat Frontex eh, a operaci Sofie. A to je tedy obsahem naší každodenní práce. Další příklad se týká Ukrajiny a situace na Ukrajině. Sadcen eh, aktivně eh, podporuje OBSE. Tady vidíte vlastně příklad Vlastně čtvrtina naší práce je podpora OBSE. Tady na tomto obrázku monitorujeme eh, vojenskou činnost na hranicích a je-li to možné, snažíme se i identifikovat, o jaké bitevní tanky nebo vojenská vozidla se jedná, také zkoumáme eh, checkpointy vlastně těch různých eh, subjektů, které tam působí a je třeba, eh, pro, aby OBSE e dostávala pravidelně aktualizované informace. Stále stejné místo, Ukrajina. A tady vlastně vyhodnocujeme poškození po bombardování a snažíme se také určit tedy míru destrukce různých budov, na které dopadly bomby. To je také důležitá eh, část naší každodenní práce. Mimochodem, toto monitorování eh, je součástí i dohody z Minsku, kdy se vlastně sleduje, zda se ta dohoda řádně plní. Dalším příkladem je Sýrie. V v tomto případě se jedná o rozměstňování ruských vojenských eh, složek. A mezi těmi dvěma obrázky je půlroční eh, rozdíl. Je samozřejmě třeba mít i archivy, abychom mohli provádět eh, průběžné srovnávání situace. A v tomto případě bylo cílem studie zjistit vývoj Eh, ruské eh, vojenské přítomnosti a vidíme tady veliké rozdíly mezi těmi obrázky, kdy tam jsou tedy vojenská letadla, bojové helikoptéry, eh, jsou tam nové ranveje, nové budovy a ukazuje se, že tedy zřejmě ty ruské síly tam nepřijeli jen tak na chvilku, ale pravděpodobně tam hodlají nějakou dobu zůstat. Další příklad Alepo. To je místo, které určitě znáte, eh, kde došlo k intenzivnímu bombardování. A i zde sledujeme výsledky eh, bombardování, poškození a podobně. Na závěr ještě tento příklad. To je ne, příklad z nedávného amerického bombardování v Sýrii, letecká základna Al-Shairat. Bylo to v noci 7. dubna tohoto roku a i zde je to důležité pro vlastně vojáky, aby věděli, eh, jak přesné a efektivní bylo to americké bombardování a velice rychle se podařilo získat potřebné obrázky. A také jsme byli schopni určit eh, přesnou eh, povahu těch eh, vypálených střel a jejich eh, důsledky eh, na zemi. Došlo ke zničení letadel, skladovacích prostor, skladů paliva. A zde tedy na obrázku vidíte zase rozdíly před bombardováním a po něm. A nakonec tedy obecný závěr byl takový, že vlastně ranveje a letištní plocha zůstaly plně operativní. Ty nebyly zničeny, jenom byly zničeny budovy eh, eh, kolem letištní plochy. To je důležité vědět. A poslední příklad, eh, to byla také velice důležitá věc pro EU, pokud jde o šíření zbraní hromadného ničení. Tady máme příklad týkající se skladu chemického v Sýrii a i to je důležitá věc při družicovém sledování, vlastně zkoumat tuto situaci. A e, v roce 2015 jsme podporovali činnost organizace pro zákaz chemických zbraní a snažili jsme se zjistit, že skutečně došlo k likvidaci těchto chemických zbraní v terénu. Nakonec ještě dvě eh, věci. Eh, dvě eh, hlavní témata z mého podu. Zaznamenáváme hodně inovace. Inovace je takové hezké slovo. Co to přesně znamená? Pro SATCEN a pro aplikace SATCEN to znamená, že Eh, vlastně tady už nejde ani tolik o přístup k relevantním eh, údajům z družice. Máme jich hodně vlastně od komerčních poskytovatelů, máme eh, dlouhé seznamy různých družic a dnes je velice jednoduché rychle získat přístup k relevantním údajům. A teď ale ta inovace je zapotřebí ke zpracování té obrovské kvantity dat. To je výzva, která před námi stojí. Eh, potřebujeme eh, efektivní výkonné nástroje, které budou eh, schopny strávit všechny tyto údaje. A my tedy žádáme firmy, ne aby nás tedy zaplavovaly všemi údaje, ale aby nám posílali pouze relevantní data. Příklad máme požadavky na monitorování eh, libijské jižní hranice. Je to zhruba tisíc kilometrů a pro nás je to trochu zvláštní žádost, každodenní monitorování. To je prostě nemožné. Není, nemůžete každý den monitorovat tisíc kilometrů dlouhou hranici. Ani američané se svými kapacitami by to nezvládli. A my tedy eh, žádáme komerční poskytovatele, aby vymezili eh, přesná umístění, kde dochází k pohybům eh, pašeráků, lidí, uprchlíků, eh, obchodu se zbraněmi a aby vlastně za použití specifických nástrojů umožnili sledovat pravidelnou činnost a aby nám tedy dávali pouze ta užitečná data, se kterými potom můžeme pracovat. To je jeden příklad. A teď je třeba ale vytvořit algoritmus, Eh, musíme eh, vlastně eh, nějak umět vytěžit ta, ta data, která máme dnes k dispozici. No a druhá výzva se týká zdrojů. Dovolte, abych řekl svůj osobní dojem. Když se podíváme, kolik dokumentů vzniká ke globální strategii, vesmírné strategii, je celá řada různých politických prohlášení. Jedná se o velké množství peněz. Konkrétní příklad přípravné akce na tříleté období 90 milionů eur. Můžeme také mluvit o Evropském obraném fondu a jedná se o miliardy eur. Já vím, že také o tom diskutujete, ale jenom abyste si udělali představu pro satelitní středisko, je to, to zdroje, které jsou Eh, opravdu takovým eh, možná zlomkem rozpočtu EU. Já potřebuju eh, zhruba 2 miliony eur, jenom abych byl schopen udržet současnou kapacitu satelitního střediska a je velice obtížné, abychom dostali vůbec tyto 2 miliony eur. Já tedy jakožto zástupce agentury se snažím klepat na dveře členských států, vysvětlit jim důležitost střediska, také se scházím pravidelně s PSC, také jsem kontaktoval i vysokou představitelku, abych jí seznámil se situací a řekl jí, co potřebujeme, jenom abychom vůbec udrželi současnou kapacitu. Takže eh, v různých dokumentech se hovoří prostě o vnitřním trhu, tvorbě pracovních míst, o průmyslu, inovaci, výzkumu a tak dále, ale není tam jediné eh, slovo o tom, jak podpořit ty skromné, eh, i ty skromné bezpečnostní a obrané kapacity, které máme. A to bych tedy chtěla říci závěrem. Musíme prostě od závazku také přejít k té akci. Já zastupuji i tu akci a musím tedy zajistit situaci i v této oblasti. Děkuji a děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji, pane řediteli. Děkuji prozatím, protože určitě budou naši členové chtějí vědět víc. Pan Gáler? Ano. Děkuji za tento nesmírně zajímavý přehled. totiž financování vaší agentury, že jste tedy agenturou rady a jak to vypadá z pohledu financování. My jsme zde hovořili o jiné agentuře podobného typu, totiž EDA, a ta byla velice přísně hlídána a měla velice silné mantinely z důvodu toho odcházejícího členského státu. Takže i tady má otázka směřuje tím směrem. Je to ten odcházející členský stát, který brzdí další finanční mm, zdroje či dotace? Pokud ne, tak jaké toho jsou důvody? Mohl byste nám rovněž poskytnout přehled o vašich financích, abychom vás mohli podpořit, hovořit ve váš prospěch, přestože jste agenturou rady. Přece jen i náš hlas snad může zaznít a může být i relevantní, když se o tom bude diskutovat. Další otázka moje. Viděli jsme podrobnosti, které na nás na všech určitě udělaly velký dojem. Většina záležitostí, které se k vám dostanou, je zajišťována komerčními poskytovateli, tedy nejsou to naše vlastní družice, které přispívají. A my přitom sami vysíláme um, do oběžné dráhy vlastní družice, které jsou naše. Jste schopni čerpat i z těch zdrojů, nebo se s tím zatím nepočítá a pokud ne, tak proč? A nyní způsob, jak fungujete. Ti, kterým se, ke kterým ty informace směřují oni už jsou schopni to porovnat s tím, co už máte, anebo vy to pak rozesíláte, co by nabídku těm, kteří případně by o to mohli mít zájem a oni vám řeknou, že ano a tak dále. Jak to vlastně funguje? Děkuji. Claire Moody. Děkuji. Ano, i já jsem se chtěla ptát na eh, rozpočtové záležitosti o kterých jste se zmínil. Zároveň jsem se chtěla zmínit na, ta přípravná, na ty přípravné kroky a iniciativy a přitom to financování průběžné když mluvíte o tom, že se eh, stroje musí učit a rovněž přípravné, obrané akce Určitě ale odpovíte tady Michálovi i o tomto. Pak ještě mám konkrétní otázku, abych si něco vyjasnila. Ten, ta původní průsvitka s těmi příklady v Nigeru například. Tam mi uniklo propojení mezi tím, co jste hledali a jak jste našli ty migrační vzorce dovolila bych si se zeptat, co bylo tím původním cílem, když jste to analyzovali. A poslední moje otázka, zmiňoval jste se o tom, že nechcete používat pouze satelitu, ale i jiných informačních zdrojů. A zmínil jste se, pokud vím, i o sociálních médiích a tak dále. A ono by bylo zajímavé pro nás co to jsou konkrétně ty jiné informační, mediální případně zdroje a jak přispívají k tomu celkovému náhledu. Samozřejmě určitě musíte filtrovat a pročesávat haldy údajů, abyste se k něčemu dopracovali, ale jak si to nadefinováváte a co pak z toho pramení. Děkuji, pan Koza Permoj. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl eh, poděkovat panu řediteli za velice eh, osvětlující prezentaci. Souhlasím s tím, co říkal kolega Gáler. Více než 90 kapacit, které máme, vlastně jsou od komerčních firm, což podle mého názoru je slavá stránka. Existuje nějaký projekt EU, e, že by vznikly vlastní zdroje, tedy vlastní družice? Vy jste hovořil o tom, že máte určité potřeby. Znamená to tedy, že potřebujete více zaměstnanců. Vy jste říkal, že žádáte o 2 miliony eur. To by bylo vlastně na rok vždycky eh, na vaší práci a eh, vlastně proč nemáte tu dostatečnou podporu, když se jedná přitom o tak strategický zdroj v, v dnešním světě, který je natolik složitý. Thank you. Pan... Děkuji. A pan poslanec Zdrojevský, prosím. Paní předsedkyně, vážení přítomní, v úvodu srdečné díky za takto eh, krátkou, ale velice informativní prezentaci o Evropském satelitním středisku. A nyní eh, pan poslanec Gáler. On je velice zkušený poslanec a jeho otázky mě inspirovaly eh, k takovým dvěma postřehům, co se týče diagnózy. Za prvé, my příliš málo víme o tomto satelitním centru a ono existuje přitom už od roku 2002. Tehdy padlo to rozhodnutí a mně připadá, že i to, co jsme se dozvěděli dnes, nám nestačí. Já jsem odhodlán, abych vám a vaší instituci pomohla, ale k tomu potřebujeme se dozvědět více. Musíme rozhodně mít celou šíři těch znalostí, abychom vám dokázali pomoci, zejména po té rozpočtové stránce. A druhá záležitost. Já musím říct, že jsem pod velkým dojmem šíře vašich úkolů. Dokonce i ten skromný přehled nám ozřejmil, kolika různými záležitostmi obrany schopnosti v tom nejširším toho slova smyslu se zabýváte. Já mám několik otázek a ještě jeden návrh či námět pro paní předsedkyni. Možná by se nám podařilo zorganizovat i návštěvu u vás a to možná i nám přispěje k tomu, abychom se dozvěděli více a abychom dokázali účinněji bojovat pro vás, vaším jménem a pro navýšení vašich rozpočtových prostředků. A nyní ty otázky. Za prvé, jak daleko se hm, vztahuje, čili jak hm, velké je zeměpisně ta oblast kterou se zabýváte. Hovořil jste i o Turecku a tak dále, afrických státech. A pak jste se zmínil o tom, že Kopernikus nevznikl co by obraný či bezpečnostní systém. A já vás mohu informovat, že i Kopernikus, i Galileo je něčím, o čem se snažíme, aby se to stalo i um, bezpečnostním prvkem. I když to takto nebylo sestrojeno. Ani ty soukromé systémy totiž původně neměly být bezpečnostními a nyní se nimi staly. Za druhé, moje otázka. Stojí vás to něco, když se snažíte získat eh, informace a údaje od těch komerčních poskytovatelů, nebo to máte víceméně, aniž byste museli těmto komerčním subjektům něco platit? A poslední otázka. Bezpečnost celého systému. Je vaše satelitní středisko zabezpečené a pokud ano, tak jak, jakým způsobem proti například kyberútoku, invigilací, či případně, že by někdo hakoval vaše systémy a někdo neoprávněný um, i informace, ke kterým by neměl mít přístup předsedkyně. Vy jste vlastně, pane poslanče, položil i mé otázky, protože já jsem přesně takto uvažovala. No a když jsme se připravovali na zasedání předsednictva SEDE, tak přesně budeme i uvažovat a případně plánovat eh, misi do satelitního centra. A nyní pan Freund. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych k tomu rád dodal, že eh, stoprocentně souhlasím s polským kolegou a i s vámi, paní předsedkyně, že návštěva v tom středisku, v tom centru by nám všem prospěla a pomohla by nám v naší práci. Rozhodně by se vyplatilo něco takového zorganizovat. A pár otázek k tomu, co jsem si zde vyslechla. Eh, k té znamenité prezentaci. Jedna se týká vaší zmínky o Libii a satelitních snímků, které jste nám tam ukázal. Pak jste se zmínil, že poté, co máte takové snímky k dispozici, informujete Frontex. A mě by zajímalo, spolupracujete i s libijskými orgány, anebo to je úplně mimo um, vůbec to nelze brát na zřetel, protože vlastně nevíte, s kým komunikovat. A druhá otázka, ta se týká těch snímků, jak bylo zničené to letiště v Sýrii, nevím teď přesně, jak se jmenovalo, ale zmiňoval jste se, že tam ta runway byla, přežila jakoby. A je stále ještě stále ještě existuje, no jsem rád, že mi britská kolegyně dokáže napovědět to správné slůvko. A já si říkám, k čemu takové snímky slouží? Jsme nějak součástí toho vojenského úsilí v Syrii? Je tam Evropská unie nějak přítomna v jakémkoliv smyslu? Kdo nám ty snímky poskytuje? A co se zatím vlastně skrývá, že to sledujete? Mně to sice připadá zajímavé, Ono samozřejmě, že stojí za to snímat eh, syrské území, ale k čemu to slouží vám? Děkuji předsedající, pan Nav. Děkuji mnohokrát za vynikající prezentaci eh, tohoto strategického aktiva, které je zcela zásadní pro bezpečnost Evropské unie. A zároveň také jste nás seznamil eh, s určitou frustrací, která, kterou samozřejmě pocitujeme i my, eh, vyjádřil to kolega Galer, Javier Kouso, a jsme opravdu velice překvapeni, že 90 našich strategických úkolů, našich eh, zpravodajských informací vlastně dostáváme od komerčních firm. Eh, protože externalizace naší bezpečnosti do takovéto míry, to si myslím, že ze strany Evropské unie je to opravdu rozpočtová krátkozrakost, která hraničí se sebevraždou, protože tady se jedná opravdu o důležité strategické záležitosti. Já jsem také eh, šokován, že prostě ten problém, problém spočívá ve dvou milionech eur, když se jedná o tak zásadní téma, které vy jste tady prezentovali prezentoval a já si myslím, že my jakožto parlament určitě bude dostatečně citlivý na ty vaše potřeby a budeme podporovat eh, nejen, abyste dostali ty dva miliony, ale aby došlo i k institucionalizaci druživého sledování, protože ta data jsou strategická, strategicky významná a já v tomto ohledu plně souhlasím s tím, co tady zaznělo a i s tím, co tady nezaznělo, eh, protože musíme velice eh, hluboce eh, kritizovat tento systém, když vidíme ta krátkozraká omezení ze strany politiků ve věci, kterou tolik potřebujeme pro naši bezpečnost. A to mě přivádí k poslední části. Vy mluvíte o tom, že se pozoruje třeba, co se děje v Agadezu. Ano, víme, co se děje v Agadezu. Každý týden stovky eh, aut odjíždějí do Agatrun přes velkou tykuskou plošinu. Eh, tyto toky eh, pozorujeme, víme, že to jsou toky nahoru i dolů. Dolů to jsou vlastně vojenské dodávky pro Boko Haram. Víme také, co se děje směrem na západ, to jsou dodávky do Mali, al Salejdinovi Eh, také víme, jak vypadá centrální eh, koridor na Chufra, Matan, Sakra a další místa. To všechno víme a vidíme, ale musí být mimořádně frustrující, když vy vlastně poskytnete strategickou informaci a ta strategická informace se vlastně rozpustí, protože v terénu e, není nikdo operativní. To je jako kdyby lékař věděl, jaký je problém, věděl, jak to léčit, ale nebylo mu povoleno, aby léčil a musel toho člověka nechat zemřít. A je tedy třeba, e, aby se to řešilo. A já také podporuji tu návštěvu ve vašem středisku. E, pro nás je to i zajímavé, i vlastně protože jsem Španěl, ze strany španělské armády mám informace o tom, že opravdu odvádíte skvělou spolupráci. Děkuji. Okay, that concludes the... Dobrá, tím jsme dospěli ke konci tazatelů, seznamu tazatelů a nyní máte slovo, pane řediteli. Děkuji. Děkuji za všechny tyto důležité otázky a ty závažné záležitosti, o nich jste se zde zmínili. Pokusím se odpovědět. Za prvé, EDA, tedy Evropskou obranou agenturu. Ano, to je rovněž agentura, která patří pod radu a její misí je podporovat spolupráci členských států u programů, které mají obranou tématiku. A já se pravidelně setkávám s panem Domekem, Domekem, debatuji s ním o všem, co se týká budoucnosti. Za poslední dva roky díky setkáním s panem Domekem se podařilo zvýšit, navýšit podporu ze strany Českých států. Ale SACEN funguje na jiné úrovni. My jsme eh, poskytovateli služeb, fungujeme na mm, operativní úrovni máme přímé vztahy s uživateli. Já jsem ve styku s 28 protějšky a e, snažím se je přesvědčit, o tom, že potřebujeme ty finanční zdroje za prvé, abychom udrželi stávající kapacitu a abychom snad se mohli i dále vyvíjet. V současné době ale se snažím hlavně dosáhnout toho, abychom tu kapacitu dokázali udržet na stávající úrovni. Takže za poslední rok jsem to probíral s členskými státy a některé z nich mají zájem na tom vynasnažit se na a působit v, směrem k navyšování eh, příspěvku, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Co chci zdůraznit? Na národní úrovni, na úrovni členských států je ta kapacita, eh, která se týká situační osvěty, absolutně klíčová. Pokud ty kapacity nebudou rozvíjeny, tak to bude těžké. A já se snažím totiž dostat i něco pro eh, toto unijní středisko, protože členské státy se hlavně snaží o to, aby se to rozvíjelo u nich, doma, v hlavních městech. My jinak podporujeme i OSE. Já se... Tady jde o návrat nákladu. Totiž eh, tady, když členský stát přispěje. Takže i prostřednictvím OBSE tady jde o to, že to není udržitelné řešení. To je pouze pro omezené období a na omezené území a není to udržitelné dlouhodobě do budoucna základní myšlenka zní najít nějaké řešení, které nám umožní do budoucna fungovat co nejlépe. Vím, že se to ale zatím nachází ve stádiu úvah a snažíme se najít nějaký rozpočtový model, který bude udržitelný a únosný. Pak další otázka. Ta se týkala satelitu. V současné době, z toho, co vím, máme na unijní, na komunitární úrovni sentinelové družice víme, že nejsou projektovány z pohledu obrany, zajišťování obraných eh, prvků. Jsou vysloveně pouze sestrojeny takto a je to politické rozhodnutí, aby existovaly nějaké družice, které budou mít za účel bezpečnost a obranu. A tam bude mm, ty snímky, které z nich budeme mít, budou mít velice kvalitní optické rozlišení a budou použitelné i v jiných aplikacích. Je to zajímavá cesta, budeme se jí zabývat. Vím, že na eh, úrovni OSVČ a komise se zabývá různými možnostmi, jak na to další záležitost, kterou musím zmínit. My máme přístup i k těm systémům s vysokým rozlišením, které mají k dispozici členské státy. Tady jsem se zmínil Salup, to je v Německu, Kosmos Remet v Itálii. V praxi je to ale obtížné to využívat, protože eh, operativně to funguje jinak na úrovni členských států a hovoří se i o další generaci vládních systémů, abychom pak měli ten nutný operační přístup k tomu, co členské státy mají u sebe dispozici. Ano, e, zabýváme se tím. Další záležitost. Hovořil jsem o těch sentinelových satelitech v kontextu Kopernikuse, ale pak máme ještě takzvané přispívající mise. Kopernikus si může nakoupit komerční údaje v příslušném kvalitním rozlišením. Tam je konkurenční trh a tam máme přístup k velice kvalitním datům, které nám pomohou působit a využívat je naším způsobem. A tam je to slibné, ale ani tam to není navždy. Nevím, jak to bude vypadat do budoucna, abychom mohli takto mohli a měli povolení, aby si Kopernikus nakupoval data mm, u komerčních poskytovatelů. Další otázka se týkala uživatelů a komerčních poskytovatelů. Takže hlavní e, eh, uživatele SATSEN jsou je, je eh, středisko pro vnější činnost, CPCC pro civilní mise, takzvané regionální desky, regionální střediska a pak máme permanentní dialog a kontakt s nimi, aby ta data využívali řádným způsobem. Ještě běží další iniciativa, tu nazýváme SAJAK, to je e, společná schopnost e, získávání operativních informací a e, tam ten satelitní, to satelitní středisko a další dva ředitelé spolupracují, aby byla budována kapacita osvěty, situační osvěty a získávání výzvědných informací, které se budou propojovat a spojovat. Dále ještě si i členské státy u nás získávají data, kterými doplňují vlastní data. Máme silný zájem ze strany členských států a proto z pohledu komunikačního máme víceméně permanentní bilaterální průběžné diskuse a snažíme se, aby to členské státy vnímaly pozitivně. Reciprocita. To zatím nijak zvlášť dobře nefunguje. Zatím je to jednostranná podpora proč je ta reciprocita obtížná. Totiž tady hovoříme o mm, výzvědné oblasti, o oblasti strategických eh, informací. Tam já to říkám přímo, že tady nemáme příliš silnou podporu. I když je to pochopitelné, máme dva ředitele, kteří pracují v rámci ESVČ a snaží se o větší podporu ze strany členských států, ale tam bohužel je to v rukou členského státu, kolika informacemi a jak přispěje nám k tomu, co my už máme. Pak ta přípravná opatření, ty přípravné akce a rozpočet. Zatím ta přípravná opatření spočívají hlavně ve výzkumu, tedy surveillance, sledování, vybavování vojenských jednotek a mapování disruptivních technologií. Takže tam my nefigurujeme až tak silně v té první etapě. Pak už ta druhá etapa, to bude 2018-19 a tam už SACEN může být významnější. Máme 25 eh, leté zkušenosti na mezinárodní aréně a budeme schopni přispět vlastními zkušenosti i v operační oblasti, abychom dokázali validovat i do budoucna jakékoliv nové služby. A i komise působí v té oblasti. Pak Niger. Proč Niger? Proč je Niger v našem hledáčku. My jsme studovali to město jako takové, ale nejde pouze o monitorování snímku, abychom určili, zda je například nějaká loď připravená k vyplutí, zda se někde zhromažďují migranti. To už je víceméně příliš pozdě. Spíše, abychom pochopili celý systém, jak migranti postupují, kde je logika věci, odkud plyne ten původní stimul, kde je první místo, kde se shromažďují. A to právě Niger se zdá je takovým uzlem, kde se kříží cesty migrantů, kde se scházejí. Takže pokud chceme pochopit, jak eh, se na pobřeží v Africe dostávají potenciální migranti a odkud, tak právě Niger je pro nás velice výhodný způsob to sledovat. Pak otevřené zdroje. Tady musím říci, že to je velice cený zdroj pro nás, který přispívá znalostmi. Jejich eh, takovým charakteristickým rysem je, že jsou otevřené ty zdroje, tedy nejsou důvěrné. Často začínáme tím, že zkoumáme, co je. A to je otázka zkušenosti. Nejde o to, že si prostě něco zadáme do internetu a něco se nám objeví na obrazovce. Ne, musíme si vypracovávat konkrétní nástroje, abychom pak měli přístup k relevantním údajům, protože ty otevřené zdroje jsou nesmírné. A pokud už něco takového máme, je to slibné a snažíme se tam vypracovávat stále více příslušných postupů a aby nás to vedlo k dalším otevřeným zdrojům abychom tedy pak dokázali vypracovat komplexní analýzu a rovněž i u těch snímků, abychom to neměli pouze dvourozměrné, tak právě potřebujeme dodatečné informace. Když například vysíláme unijní mise, my se s nimi pak kontaktujeme, aby i oni nám přispívali znalostmi z terénu. Diskutujeme i s členskými státy abychom se dopracovali k dodatečným informacím, aby ta informace byla všestrannější a komplexnější. Co se týče průmyslu... Eh, Pro tuto chvíli mám pocit, že to funguje celkem dobře. Průmysl výborně přispívá. Zaměřuje se na bezpečnost a obranu, a investuje hodně pěně, peněz do vytváření relevantních systémů. Ale máte pravdu. Přístup ke komerčním systémům, to jsou vlastně veřejná data. Takže pokud my si objednáme tyto údaje z komerčních zdrojů, tak všichni vědí, že jsme si je objednali. Jenom ta analýza těch dat, ta už je potom důvěrná, nebo výsledek té analýzy je důvěrný. A ty konečné závěry jsou také důvěrné, nejsou veřejné. Takže ty údaje jsou sice veřejné, ale jejich analýza není. A ty závěry jsou citlivé a následně důvěrné. Také je ale užitečné, že máme přístup ke státním vládním systémům, protože se dostaneme k důvěrným vnitrostátním údajům, a v některých situacích to bylo strašně užitečné. A nemuseli jsme se obracet na další poskytovatele. Takže určitě je v našem zájmu mít přístup i k vládním systémům. Teď, co se týče vytváření bezpečnostních a obranných eh, satelitů evropských do budoucnosti, no to je otázka politického rozhodnutí a nastavení priorit z politické úrovně. Já z operační úrovně mohu pouze vysvětlovat své potřeby a poskytnout informace politické úrovni k rozhodnutí. Co se týče personálu, v tuto chvíli máme 130 zaměstnanců. Vy jste hovořili o tom, že byste nás rádi navštívili, my vás pochopitelně rádi eh, přivítáme na této letecké základně Torrejon de Ardos blízko Madridu. Je to malý, malé skoro rodinné zařízení. Spolupráce tam je velmi konstruktivní. Máme tam skutečné odborníky na slovo vzaté. Kolik lidí potřebujeme závisí na úkolech, které dostaneme. V tuto chvíli se staví abychom mohli přivítat další zaměstnance. Já jsem se obrátil na členské státy, co se týče té přístavby, protože jsme na to potřebovali peníze. Ale pokud bude potřeba a pokud uživatelé, členské státy a e, služba pro vnější činnost budou potřeba, abychom byli větší, tak e, se rozšíříme. teď ještě pár věcí nakonec. Co se týče rozpočtu, tak tomu jsem vám informace dal. Sacen se zaměřuje na uživatele. Nemůžeme z vlastní iniciativy něco vytvářet. Třeba, že bychom si řekli, předpokládáme, že v nějaké zemi bude velké riziko a my sami vytvoříme k tomu profil. Tak to nejde. Potřebujeme, aby nás o to někdo požádal. Musí se na nás obrátit třeba Evropská služba pro vnější činnost nebo OBSE nebo členské státy. nebo jiné mezinárodní organizace. Takže my pracujeme na zakázku konečného uživatele. Odpovídáme na otázky, které nám někdo položí. Které ale z podstaty věci nejsou omezené. Uživatelé mohou přesně říci, co potřebují. My se potom podíváme na stávající kapacity, probereme to s uživatelem a řekneme, jestli budeme schopni naplnit jejich potřeby úplně, částečně, a nebo ne. A v rámci své komunikační strategie se snažíme vysvětlovat, čeho jsme schopni a čeho ne. Co se týče zeměpisného pokrytí, tak zase z definice věci to není nějak omezeno, pouze potřebujeme přístup k relevantním datům. Občas se třeba na nás obracejí žádostmi eh, z týkajícími se arktické oblasti. Jestli tedy i tam jsme schopni něco vysvětlovat, vysledovat. Jak jsem říkal, no, není to nějak v zásadě omezeno. Omezeno je to možná tím, že pokud je to nad území Evropské unie, tak tam to máme omezeno. Leda, že by nějaký členský stát konkrétně požádal o podporu satelitního centra pro vnitrostátní potřeby. Pak by to šlo, ale jinak SATSEM působí mimo území Evropské unie. Teď Kopernikus. Ten má v tuto chvíli bezpečnostní prvek. Pro sledování na moři, sledování hranic a podporu vnějších činností. A SACEN se zapojuje do této části Koperniku jakožto koordinační služba. A máme přístup k těm přispívajícím misím. Takže nemáme údaj se Sentinelových družic, Sentinelových družic, ale z těch přispívajících misí a platí to komise prostřednictvím programu Kopernikus. Teď jestli máme přístup k volným údajům. Ano, když máme přístup k těm přispívajícím misím, tak je to zadarmo. Ale když se obracíme na konkrétní dodavatele, tak za to platíme. A teď platíme dokonce i za přístup k vnitrostátním údajům vládním, kromě 30 prvních snímků dané oblasti. Pokud jich chceme více, tak musíme platit. Teď, co se týče zabezpečení za cenu, tak pochopitelně zabezpečení jsme. Fyzicky jsme na letecké základně, vojenské, takže nás pochopitelně chrání španělská armáda. A kromě toho máme řadu zařízení, které chrání toto satelitní centrum, zvláště pokud pracujeme s tajnými údaji. Komunikační linky jsou také zajištěné, protože pokud musíme konečnému uživateli podat eh, nebo předat utajené informace, tak to musí jít po zabezpečených linkách. Máme EU, EU Opswan, to je vlastně eh, ta evropská důvěrná síť, kterou používáme. Máme eh, třeba propojení s Bruselem takovýmto směrem. Co se týče lidí, kteří jsou v terénu, ale tam je to pořád ještě trochu problém. Teď, co se týče kybernetické ochrany, tak SACEN je pochopitelně pravidelně cílem kybernetických útoků. Takže máme ochranné systémy. Je to součástí naší práce. A ty poslední otázky, pokud to můžu dokončit. Položili jste otázku týkající se Libie. My podporujeme Frontex, jak jste říkali. Je to jeden z našich eh, klientů pro ochranu hranic a myslím, že to je také dobrý příklad spolupráce mezi agenturami. Rolí Sacenu je pracovat synergicky s dalšími agenturami, tak jak to má nastaveno v popisu práce. A dobrým příkladem je spolupráce s Frontexem. Pochopitelně politické kontakty s libýskými orgány nemáme. To nemáme v popisu práce, pouze operační spolupráce. Takže s takovými lidmi my se nekontaktujeme. Teď co se týče Sýrie. Proč tedy studovat situaci v Sýrii? Především po americkém bombardování. Rolí SACENu je poskytovat informace politické úrovni a operačním aktérům. A následně tito aktéři se na základě našich informací můžou rozhodnout. Ty informace můžou využít třeba i při vyjednávání. Spojené státy veřejně ohlásili to bombardování a bylo důležité se k tomu vyjádřit. Dalším dobrým příkladem byla Libie v roce 2011. Možná si vzpomínáte, že ve sdělovacích prostředcích se objevila zpráva. Teď už si přesně nepamatuji, jak se jmenovalo to letiště v Libii. V každém případě bylo to letiště, které bylo zásadně poničeno eh, Karáfiho silami a evropští politici využívali tuto informaci k tomu, že říkali, že bylo zničeno letiště Bengázia. My jsme se na to podívali v terénu a zjistili jsme, že to letiště bylo vůbec bylo zcela nezasaženo. Takže zase je důležité, aby ti, kteří rozhodují, měli nejprve spolehlivé a relevantní informace ještě předtím, než budou něco veřejně oznamovat. Takže to je jenom příklad užitečnosti satelitního centra. Dnešní situace je tedy taková, že v 90% závisíme na komerčních dodavatelích. A GDS to jsem také vysvětlil. Takže vám děkuji mnohokrát za vaše otázky a za vaši podporu. Děkuji mnohokrát, pane řediteli. Nevím, jestli ještě některý z poslanců či poslankyň se k tomu chce vyjádřit každém případě z mého pohledu to byla velice zajímavá diskuse. Hodně jsme se dozvěděli. Určitě se budeme muset znova setkat, zůstaneme v kontaktu. A mám za to, že se o tom bude hovořit i v rozšířeném předsednictvu. Třeba, třeba se nám podaří přijít s nějakými návrhy na návštěvu sede v této, v tomto centru. Takže ještě jednou, pane řediteli, mnohokrát děkuji. Myslím, že můžeme zatleskat panu řediteli. Thank you. Uh, next point. Děkuji. Další bod na pořadu jednání začíná v 11.30, takže se uděláme přestávku.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

tam forma vyšla. Já tam. <laughs>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

Je to pořád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

Evropský parlament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

Colleagues, please be seated. Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se usadili. I will open the last point of Zahajuji poslední obsahový bod dnešního zasedání tohoto podvýboru pro bezpečnost a obranu. Jedná se o výměnu názorů o obrané politice Evropské unie a Kanady. Chci připomenout, že uplynulo pouze několik měsíců od ratifikace CETY, což byla velmi dlouze vyjednávaná smlouva s Kanadou. Výsledek byl pozitivní a je mi v tuto chvíli milou povinností přivítat delegaci kanadského parlamentu a také jeho excelenci velvyslance Daniela Castela, kterého všichni znáte. Máme tady delegaci poslanců a senátorů kanadského parlamentu, kterou vede poslanec Scott Sims. Čeká nás tedy výměna názoru, do které přispěje pan Gábor Iklody, ředitel pracující na Evropské službě pro vnější činnost. Na samý začátek se musím omluvit za to, že brzy odejdu, protože odlétám do Kijeva, ale zastoupí mne místo předseda, pan Jaromír Štětina. Takže poprosím pana Simse, aby delegaci představil, abychom se mohli seznámit s poslanci kanadského parlamentu, které tady vítám. Uh, thank you. Merci beaucoup, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, mohu nás představit. Jsme zdaleka. Přiletěli jsme přes oceán, abychom se s vámi pozdravili a vyměnili si s vámi názory a děkujeme mnohokrát za laskavé pozvání. Takže s vaším dovolením vám představím členy Kanadsko-Evropské parlamentní asociace. Po pravici předseda John Oliver, poslanec z Britské Kolumbie, z Vancouveru, a potom Dan Davies, ten je z Nové demokratické strany, a potom senátoři Down a Maltej. Quebecu. A já. Pan senátor Down je místopředsedou a já jsem předsedou této asociace. Jsem z Labradoru a Newfoundlandu, což je malý ostrov na východě. Newfoundland byl popsán jako Island, ale ze stromy. Prostě takové malé místo na Severoatlantiku a děkujeme ještě jednou mnohokrát za pozvání. My vás vítáme a možná začneme vystoupením pana ředitele Iklodyho, který předloží evropský pohled na věc. A teď se musím opravdu omluvit, ale budu muset odejít. Děkuji. Uh, Dámy a pánové, já jsem také hrozně rád, že jsem se k vám mohl připojit na toto zasedání a poskytnout pár informací o tom, a co se děje v tuto chvíli, v těchto dnech v Bruselu v oblasti obrany a bezpečnosti? Nejprve krátký úvod a v závislosti na vašich otázkách se můžeme propracovat hlouběji do tohoto tématu. Začnu dobrou zprávou. Bezpečnost se opět dostala na politický program. A to je důležité říci jelikož tomu tak je po 25 letech toho, že bezpečnost nebyla vyloženě považována za nejvyšší prioritu. Poslední bezpečnostní strategie Evropské unie byla z roku 2003, první a poslední před tou stávající mimochodem. A ta začínala větou, že Evropa nikdy nebyla tak bezpečná jako nyní. A když se trošku porozhledneme, anebo konec konců si stačí pustit televizi, tak si uvědomíme, že už tomu tak není. A že se musí změnit i retorika. Já jsem chtěl upozornit na dvě věci, které vedly k zásadní změně veřejného a politického vnímání bezpečnosti a čím bezpečnost a obrana nabyly na důležitosti. Pochopitelně, že to je své volné si vybrat jenom dva důvody, ale přesto to udělám. Za prvé je to prostředí. A v tomto smyslu většinou navazujeme jak na vývoj na východě, tedy okupace Krymu Ruskem, a také válka v zastoupení na východní Ukrajině a pokračující provokace, které zažívají nejenom naši partneři, ale i členské státy. A to prostřednictvím hybridní války či hybridních útoků strategická komunikace, narušování letového, leteckého pro, prostoru. O tom si všichni můžeme velmi často přečíst. No a za druhé, ISIS a celý fenomén. Není to jenom ISIS, ale celý fenomén. Prostě máme obrovský prostor, kde mohou vzkvétat teroristické skupiny. A není to jenom někde daleko, kde to můžeme sledovat eh, na obrazovce, ale stává se to součástí každodenního života. I v evropských ulicích od Paříže do Bruselu a v jiných zemích a na různých místech občas teče krev. Je to tedy součástí našeho života. A naše děti jsou často nebo někdy vtahovány do těchto konfliktů. Nejprve jim vynijou mozky a někteří potom odjedou a následně se vrátí ze zahraničních bojišť. Takže bezpečnost se najednou stává velmi důležitým slovem. A veřejnost zjevně po vládách chce, aby je chránila. Existuje tedy zásadní veřejná poptávka po tom, aby vlády pro bezpečnost a obranu udělali více než dříve. To je první věc. Za druhé, v Evropě jsme v posledním období zaznamenali určité vývoje, které nejsou vždy pozitivní. Migrace, rozdělení názorů týkající se migrace, tedy nejen tlak migrace na Evropskou unii, ale také naše reakce na migraci jako fenomén. Rozděluje to Evropskou unii, což je výzva. Další velkou výzvou je Brexit najednou velká země se vstane a odejde a řekne, možná mi bez vás bude líp. Takže to asi nejsou úplně pozitivní signály. A proto potřebujeme nějaký pozitivní signál o úspěchu, příběh, který veřejnost pochopí. A zdůraznuju to z toho důvodu, že stávající práce Evropy v oblasti bezpečnosti a obrany se totiž netýká čistě jenom bezpečnosti a obrany. Bude mít daleko širší dopady. A to na celý integrační proces. A dokonce bych možná řekl, že úspěch či neúspěch této práce a neúspěch pochopitelně by dále podkopal důvěru veřejnosti v celý evropský integrační proces a evropské instituce. Takže ještě jednou, úspěch a neúspěch této práce bude mít velmi přímý dopad na transatlantické vztahy. To jestli Evropa bude schopná poskytnout a naplnit obrané a bezpečnostní cíle, to bude ovlivňovat vztah přes Atlantik. A má, má to tím pádem i dopad na to. Je to náš společný zájem zajistit, aby stávající úsilí bezpečnostně a obrané v Evropě uspělo, protože to je ve prospěch jak Evropy, tak transatlantických vztahů, tak NATO. Teď jenom pár slov o stávajícím úsilí v oblasti obrany a bezpečnosti v Evropě. Trochu to zjednoduším řeknu, že v tuto chvíli se zaměřujeme hlavně na tři věci. Za prvé, aby jednotlivé země investovaly více do obrany a v širším slova smyslu i bezpečnosti. Za druhé, aby daleko lépe spolupracovali než dosud. A za třetí, aby se daleko více zaměřili na výsledky této práce. Nejprve k investicím. Já myslím, že v Evropě a obecně ve všech státech Unie i to je jasné, že čelíme tlakům, čelíme novým výzvám a následně je potřeba do jejich řešení investovat. Nebudu mluvit jenom o obraně, rozšířím to i na bezpečnost jako takovou. To znamená větší investice do spravodajských služeb, do vojenských kapacit, ochrany proti kybernetickým útokům. To je jasné, že do toho se musí investovat více. Ta celková částka musí růst. Ale také bude důležité, jak se ten rozpočet rozdělí. Jak se tyto peníze budou investovat? Kam? A proto je potřeba podporovat v rámci Evropy spolupráci. Náš přístup byl zatím velmi často fragmentovaný. A pokud to tak bude pokračovat, tak naše výsledky budou výrazně omezenější, pokud všechno budeme dělat 28 krát. Když se podíváme na hlavní iniciativy, jak v rámci EU, tak NATO, u nás se tomu říká sdílení a na to tomu říká inteligentní obrana, tak upřímně řečeno, ty výsledky jsou dosti skromné zatím. Takže zjevně musíme udělat více. A musíme se soustředit na výsledky tohoto úsilí, tak abychom skutečně vytvořili kapacity, které jsme zároveň schopni a ochotni použít, protože nestačí je mít. Nestačí mít někde v hangáru zaparkované hezké letadlo a občas zavřít, otevřít dveře a podívat se, jestli tam pořád to letadlo je a jestli, jestli je potřeba ho vyleštit. Musíme je občas také používat. Evropská unie v tuto chvíli tyto cíle naplňuje třemi způsoby. Za prvé máme novou globální strategii, která má balíček pro implementaci eh, obrané a bezpečnostní politiky, ten se provádí. A teď, když se podívám na tu globální strategii Evropské unie, tak je to dokument, který v širokých rysech stanovuje směr, kterým se má Evropa ubírat. Tedy identifikuje priority a dává základní představu o tom, jak se situuje Evropa a bude situovat v, ve světě. A kromě toho také stanovuje úrovně ambicí u těchto priorit. Je důležité ty priority mít, je důležité mít nastavenou úroveň ambic, je důležité říci, že tyto cíle podložíme skutečnými civilními a vojenskými kapacitami. A zároveň, že to budeme dělat hospodárně. Takže nejenom, aby to byly nějaké ozdobné, krásné vánoční stromečky, ale abychom financovali to, co nakonec potřebujeme a to, co použijeme. Také budeme potřebovat trochu vyladit instituce tak abychom byli efektivněji schopni naplnit tyto ambice a cíle. A občas se musíme také zabývat tím, jak se přijímají rozhodnutí. Když se podíváme na tři priority globální strategie, tak eh, čtenář si pravděpodobně i hned všimne toho, že hovoříme o řízení krizí, ve svém sousedství, posilování kapacit partnerských zemí a ochraně Evropy. To zní velmi podobně jako tři hlavní úkoly NATO. Ty první dvě oblasti jsou tradičním náplní CSDP. Tady už spolupráce funguje v různých oblastech NATO. Ta třetí věc, ta asi potřebuje vysvětlit. Tady nejde o kolektivní obranu a nejde o územní obranu, nýbrž o něco jiného. O ochranu hranic a o zajištění toho, že budeme schopni používat vnitřní i vnější nástroje, které jsme si za desetiletí vyvinuli efektivněji. A je to o posilování své vlastní odolnosti. A to byla dosti silná úspěšná stránka Evropské unie také, protože máme regulační pravomoc regulovat průmysl a trh v různých oblastech. A když jsme se začali zabývat tím, jaké prvky by měl mít tento evropský balíček o bezpečnosti a obraně, tak jsme se nejprve podívali na to, o čem to být nemá. Tedy, že to není o kolektivní bezpečnosti, že to není o vytváření společných kapacit, protože máme vnitrostátní kapacity. Neděláme něco takového jako shape v NATO. Takže nejprve si musíme vymezit mantinely a potom se podívat na to, co v nich bude. A tady jsem chtěl zmínit jenom pár hlavních prvků tohoto balíčku. Máme permanentní strukturovanou spolupráci, což je věc, která není nová, vychází z Lisabonské smlouvy, vlastně mluvilo se o tom už během konventu, ještě i dříve. A představa je taková, že pokud něco nelze provést v oblasti bezpečnosti a obrany na úrovni celé 28, respektive 27, protože Dánsko má opt-out a teď vlastně ještě odchází Spojené království, tak je možné vlastně umožnit skupině zemí, která chce udělat víc, aby vlastně na sebe vzala eh, závaznější spolupráci a aby tedy taková skupina zemí se pustila i do náročnějších vojenských aktivit. A tato strukturovaná spolupráce, tedy pod zkrátkou PESCO, bude pravděpodobně do budoucna fungovat právě vždy pro nějaké konkrétní projekty, kdy se bude řešit, na jakém základě se země budou moci připojit k takovému typu spolupráce PESCO, která od nich očekává, že budou dělat více, více vynakládat eh, v oblasti obrany. A to nejen z hlediska rozvoje kapacit, ale i z hlediska operativního. To znamená, eh, může to sebou nést i různé operativní závazky, které půjdou nad rámec toho, co už máme na úrovni EU. Samozřejmě se to snáze řekne, než udělá. Eh, je tady několik eh, poměrně důležitých úkolů a výzev. Jak vlastně skloubit cíl efektivity, což je vlastně účelem této spolupráce PESCO, zlepšit efektivitu díky takovéto spolupráci a mezi cílem zajistit inkluzivitu. Právě v době, kdy EU eh, e zažívá velké tlaky z nejrůznějších eh, oblastí, jak posílit eh, soudržnost a integritu Evropské unii, než aby vlastně došlo k jejímu určitému roztříštění. O PESCO už se mluví dlouho, Hodně se o tom diskutovalo, eh, ve své době to hodně členských států odmítlo. Co se změnilo? Proč dnes by tedy přistoupili na nástroj, který vlastně měli k dispozici už dříve, ale nechtěli jej využívat? Může se změnit vnímání, když se změní situace. Co to znamená? Pokud pokud můžete zajistit Eh, vlastně nějaké snahy, které mají dostatečné financování. To znamená, můžete nabídnout určité evropské pobídky k zapojení eh, do zlepšování kapacit, eh, do zlepšování vzájemné spolupráce, pak možná ty názory se změní a já jsem přesvědčen, že se skutečně změní. Nebudu tady probírat celý seznam, protože je osm různých oblastí, jako každoroční eh, revize, obrany, eh, různé akce, prostě řada různých oblastí, ale kvůli úspoře času se do toho nebudu pouštět, ale pokud by vás to zajímalo, tak samozřejmě eh, zodpovím. Ale zdůrazním druhou oblast, která je významná, a to je takzvaný Evropský akční plán v oblasti obrany a zřízení Evropského obraného fondu. To je věc, která vlastně mění situaci, která eh, ovlivní eh, další vývoj. Co to znamená? Máme tady dvě takzvaná okénka. Jednak je to okénko výzkumu a okénko kapacit. Pokud jde o výzkum, to je vlastně výzkum týkající se obrany, to znamená, použijí se evropské peníze na podporu takového výzkumu. Je to poprvé, kdy máme možnost použít evropské peníze na podporu toho, aby eh, průmysl dělal výzkum eh, v této oblasti a aby firmy mezi sebou vzájemně spolupracovaly. Eh, s novým víceletým finančním rámcem by to mělo být ročně 500 milionů eur, které je možné použít na podporu tohoto cíle. Již letos je dáno stranou eh, 25 milionů eh, eur. A do budoucna by se to mělo ještě navýšit na 90 milionů eur, které se vlastně už teď vyčlenily. A pak je tady to okénko nebo kapitola týkající se kapacit. Zde se jedná o posilování kapacit, ale ne přímo. Evropský rozpočet nelze použít na eh, tvorbu vojenských kapacit ale je možné podpořit průmyslovou spolupráci, která vlastně přispěje k získávání kapacit, které v této oblasti potřebujeme. Tady ta podpora je ještě vyšší, až 20 projektů, které jsou způsobilé pro takovéto financování a mají podporu členských států, může tedy dostat eh, podíl až 20 z rozpočtu a limit je 1,5 miliardy ročně, což je už slušná částka. Bude to navázáno i na tu spolupráci PESCO. U PESCO eh, můžeme mít také projekty na posilování kapacity a pokud tedy tento projekt je obsažen i v PESCO, tak dojde k naví- můžeme dojít k navýšení spolufinancování až o 10%, to znamená celkem až 30% rozpočtu může být financováno z evropských peněz. A konečně chtěl bych ještě zmínit poslední aspekt toho bezpečnostního a obraného balíčku. Všechny tři části balíčku je třeba vidět vzájemně propojené PESCO eh, nemůže existovat bez eh, eh, vlastně obraného fondu, bez akčního plánu. A tohle všechno nemůže existovat ani bez třetího aspektu a tím je právě spolupráce EU-NATO. Tohle všechno se neodehrává ve vaku, ale vlastně v takovém soužití s NATO. A proto v loňském roce ve Varšavě na samitu NATO eh, vlastně eh, vzniklo společné prohlášení představitelů EU a NATO. Eh, po roce se to vlastně rozpracovalo do 42 konkrétních návrhů spolupráce. A dovolte, abych zmínil jenom pár hlavních oblastí. A ještě předtím možná řeknu, že e, význam toho spočívá ne ve skutečnosti, že členské státy a spojenci se dohodli na dlouhém seznamu položek, v nichž chtějí Eh, spolupracovat. Je tady také mechanismus přeskumu, eh, že se bude vlastně každý rok zkoumat dosažený pokrok, ale důležité je to především proto, kdy si asi vzpomenete na případy, kdy se všichni shodli, že je něco potřeba, něco podepíšou, opustí zasedací sál a tím to skončí. Ale tak tomu v tomto případě není, protože se to rozpracovalo do těch konkrétních projektů a už se začíná hodnotit průběžný pokrok. Dovolte, Eh, abych zmínil několik věcí. Jednak to jsou hybridní hrozby, protože eh, vlastně od roku 2014 eh, už se spolupracuje právě mezi EU na to na otázce hybridních hrozeb, které pokrývají celou škálu otázek. A můžeme na ně reagovat pouze tehdy, když využijeme obě organizace a nástroje, které tyto organizace mají k dispozici. Ty hybridní hrozby jsou klíčovou oblastí a je tady, jsou, je tady vlastně eh, informování o situaci to znamená, v obou organizacích bychom měli vlastně pracovat se stejným obrázkem. Měli bychom se na to dívat stejně, na to, co se děje a co se chystá, tak, abychom byli schopni přejít do další fáze a sice koordinovat naši reakci. Kdo dělá co? To je asi ta nejlepší služba, kterou můžeme poskytnout svým členům a spojencům eh, hladce a koordinovaně reagovat na konkrétní situace. Dále eh, kyberhrozby, počítačové hrozby, to vlastně dnes je věc, která se dotýká v podstatě všech našich činností, to je třetí důležitá oblast a čtvrtá oblast to je strategická komunikace. Asi není zapotřebí připomínat, eh, že je to důležité kvůli naší vlastní veřejnosti i kvůli potenciálním protivníkům, ale i partnerům zajistit, abychom vystupovali koordinovaně aby organizace koordinovaly svou reakci. Odolnost, to je klíčová věc. Jak jsem říkal, EU vlastně má důležitý nástroj a může pomáhat i na to ve zlepšování odolnosti, která je klíčová e, pro NATO při plnění e, jeho funkcí. Námořní záležitosti. Další oblast, to jsou to už je operativa. Chtěl bych zdůraznit, že tedy ve Varšavě na to eh, se rozhodlo poskytnout eh, přímou podporu operaci Sofia eh, ve středozemním moři vlastně podporují tuto operaci logisticky i spravodajskými informacemi. A nové je to, že my tedy máme operace ve Středomoří, a čelíme tam různým problémům. Jsou to prostě drahá aktiva, námořní hlídky, eh, ponorky, to, je, to jsou věci, které jsou drahé a je jich málo. To znamená, eh, místo toho, abychom dělali tlusté zdi mezi oběma organizacemi a oběma operacemi, pokud můžeme jít o úroveň níž a říci, že na úrovni operačního velení bychom měli Eh, mít praktickou, pragmatickou spolupráci, využívat více méně stejná aktiva. Připomínám, to nejsou aktiva EU nebo NATO. To, to jsou věci, které patří Francii, Německu, eh, Španělsku, jsou to jejich lodě. A v okamžiku, kdy se můžeme dohodnout, a tak tomu už skutečně je, že tedy vlastně ta velení budou navzájem komunikovat a budou eh, si pomáhat v těch každodenních operacích a využijeme eh, ta, ta, ta aktiva, tak určitě ten dopad potom může být mnohem citelnější. Ještě dvě eh, oblasti bych zmínil. Cvičení, což je důležité především v hybridní oblasti tak aby ti, co přijímají rozhodnutí, věděli, že Toto je velice nejisté prostředí. Eh, dvojznačnost je vlastně eh, součástí práce toho útočníka. A jak tedy zajistit, eh, že budeme jednat rychle a koordinovaně, i když vlastně nevíme, odkud ten útok přichází. Máme tedy ehm, CMX, což je tradiční cvičení NATO. EU se do toho zapojí, bude to koordinovaně ehm, vlastně, že letos to bude NATO vést a EU se připojí a příští rok to bude obráceně. A ještě bych chtěl zmínit také zvyšování kapacit v partnerských zemích. My se snažíme pomáhat, to je součástí našeho mandátu v EU, pomáhat s budováním odolnosti v partnerských zemích a to, co možná uh, alespoň no, téměř do té míry, jak to činíme ve vlastních členských státech. Je třeba, aby obě organizace se podílely na tomto budování kapacit a je třeba, abychom to dělali koordinovaně. Máme projekty v Moldavsku, v Bosně, v Tunisku, kde obě organizace se snaží koordinovat eh, své úsilí tak, aby výsledek byl efektivnější. Eh, tím tedy skončím a omlouvám se za dlouhý úvod, protože opravdu dochází k různým novým vývojům v této oblasti. Hodně se o tom uvažuje, stojí to velice vysoko v politickém eh, programu, vždy, když se političtí představitelé setkají. Děkuji panu mu zaznamení té expoze. Po připomínku, pánové, prosím, vemte si sluchátka. Number two is English, number three is French. You could... Číslo dvě je angličtina. It. Já myslím, že eh, si uh, uspořádáme naši diskuzi takže po panu I Klody. Eh, bych dal slovo panu Simsovi, jestli souhlasí, pan Gáler a pan Kölmel. Ale než eh, zahájíme a budeme pokračovat diskuzi, nechte mi říci několik eh, poznámek k věci. To dnešní jednání, které tady máme, je velmi up to date. Vy víte, že dnes a zítra Rada bude v Bruselu řešit mimo jiné také otázky obrany. A jednání by se mělo dotknout i transatlantických vztahů. Nevím, jestli dnes nebo zítra, ale v každém případě tento týden se to stane. E, samozřejmě ty transatlantické vztahy zahrnují i e, vztahy bilaterální mezi Evropskou unii a Eh, a Kanadou. Jak je ta spolupráce s kanadskou armádou důležitá, jsem si poprvé uměnomil už dávno, v roce 1993, kdy jsem eh, viděl a spolupracoval s kanadskou armádou v Somálsku v době hladomoru a v době občanské války. A viděl jsem, jak v těch obtížných podmínkách kanadská armáda e, profesionálně pracuje a chtěl bych vaší delegaci za to dnes poděkovat. Je ještě jeden důvod, proč e, je naše jednání up to date. A to je e, přítomnost kanadského kontingentu v Lotyšsku. To je pro nás, pro Evropany, strašně důležitá věc, protože při rostoucí agresivitě eh, kremelského vedení je jakákoliv podpora valským státům velice důležitá a to je moje druhé poděkování za to, že kanačtí vojáci eh, v Lotyšsku operují. A OK. Pan Sims. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za vaše laskavá slova. Ano, já jsem hrdý, že zde mohu hovořit víceméně se mohu i chlubit svým profesionalismem, profesionalitou naší kanadské armády. Ale chci se hlavně zmínit o nové obrané politice, která jde dál, než eh, co děláme nyní, zachází dál a má nové aspekty. My jsme malá země, rozhodně ne eh, povrchem, ale mm, počtem občanů. Eh, je nás pouhých 5 milionů. Zapomněl jsem zmínit svého kolegu, který je z volebního obvodu Niagarských vodopádů. Ty určitě znáte. Ben Kremel rovněž je mm, zde a já mu děkuji za jeho srdečné uvítání. Tedy mm, chceme být silní, bezpeční a spolupracovat. 7. června to bylo oznámeno, což není tak daleko. A pan Iklody, doufám, že jsem to správně vyslovil, se soustředil na více peněz, více investic a e, že se budeme soustředovat na EOPOD. Tedy my se snažíme zvyšovat výdaje na eh, obrany schopnost z 18,9 na 30,2 do roku 2027 ono to nejsou tak velká čísla. Rozhodně eh, USA, Německo, Francie nás zastíní, ale jelikož nás je pouhých 35 milionů, tak rozhodně hrajeme v ringu těžší váhy, než sami jsme a myslím si, že i to stojí za zmínku mm, zvýšené výdaje umožní lepší investice například do vesmírných technologií, kyber, spravodajství, eh, zaměstnanci, techničtí pracovníci a to je pro ty nové programy rozhodně potřeba. Takže zlepšíme eh, mm, schopnosti jak eh, v kyberbezpečnosti, kyberspravodajství, zvyšování eh, situačního vědomí a mm, zrychlení reakcí. Nemohu zatím zacházet do podrobností, protože jsem tady nebezpečný amatér, mohu říct v uvozovkách u, těch, u těchto záležitostí, jakmile dojde na technické podrobnosti, ale rozhodně u kyberbezpečnosti tam se nevyznám v tom, k čemu sahají tito zločinci, ale rozhodně si uvědomí, jak je to nebezpečné. Co se týče podbory kybernetických operací, máme 120 nových zaměstnanců a vojenských a 180 civilních a to je pouhá část. Kyberhrozby, jak už jste sám předeslal, znamenají zvyšené riziko bezpečnosti státu a Kanada bude zavádět opatření, která zajistí, že naše armádní složky budou schopny reagovat kdykoliv a odkudkoliv se hrozba objeví. Tedy Odehrálo se i u nás v Kanadě několik debat, diskusí, jak pokračovat v obrany schopnosti. A jedna věc, která tam figurovala, jako významná je zadávání zakázek, veřejných zakázek týkající vybavení naší armády i flotily. Takže musíme postupovat strategicky, to jsou drahé věci. A například v Lotyšsku, tomu se budu věnovat za pár chvil, například stíhačky, obrněné lodě a nedávno jsme zach- zakoupili eh, záchranná plavidla i záchranná letadla eh, pro naše pobřežní síly, pro i ozbrojené i civilní pobřežní složky. Takže to je oblast, které se věnujeme a ty, ta výběrová řízení eh, běží. Vy jste se zde hovořil, že se máme soustředit, jste řekl, pane Iklody, na meziresortní spolupráci. My takto rozhodně postupujeme s našimi spojenci. Například jihočky a podobně. Jedna z věcí, kterou bych rád upozornil, je obraná politika to je něco, kde rozhodně chceme spolupracovat eh, se spojenci, protože jednak vycházíme z toho, jak velcí jsme a na druhé straně i my máme strategicky s čím přispět. Afganistán, ehm, to byl rok 2000 a pak konflikty na začátku 90. let Jugoslávie, Severní Afrika, tam jsme se zapojovali, ale velice strategickým způsobem. Právě z pohledu, jak našich vojáků, tak i našeho vybavení. A ještě v návaznosti na to, eh, vážíme si našich vojáků a vojaček, které zasvěcují své životy armádě, rovněž i našich veteránů. A jeden z největších, jedna z největších investic současných je 71,5 tisíce vojáků Eh, takto chceme navýšit naše ozbrojené síly. Máme už kvalitní vybavení pro ně, ale chceme rovněž mít ty nejlepší vojáky, co nejlépe proškolené. Tedy když hovoříme o obohacování naší přítomnosti. Zmínil jste se o varšavském prohlášení a jak tam figurujeme. Rozhodně ano. Z těch čtyř pobaltských národů, jak jste se zmínil, jsme právě v Lotyšsku, tam eh, tomu velíme a doufám, že to teď řeknu správně, je tam kromě nás Španělsko, Slovinsko, Itálie, Německo, možná tam ještě na pár dalších eh, států zapomínám, ale rozhodně v té skupině jsme přítomni. A e, nyní v současné době máme v Lotyšsku 450 našich vojáků a jsme velice hrdí, že můžeme velit takto mnohonárodnostní skupině. Bereme to nesmírně vážně, ty záležitosti, a přistupujeme k tomu i z pohledu investic do budoucnosti. Nově koncipujeme naši um, obranou politiku a i z toho pohledu uvažujeme o rozmístování našich vojáků. No a Lotyšsko, to je ta nejnovější záležitost. Odražování. Ano, uznáváme si, že, uznáváme, že Rusko je naším sousedem pokud se podíváte za polární kruh. Takže my s Ruskem neustále vedeme velice kvalitní diskusy týkající se Arktidy a já jsem se jí sám účastnil. Před rokem jsem navštívil Sibiř, tam jsem vedl velice dobrá vyjednávání, ale zároveň se nás týká i hraniční problematika. Ať už se jedná o Lotyšsko, nebo o jiné pohraniční záležitosti, tam už jsou ve hře lidská práva a to agresivní chování, které velice bedlivě sledujeme. Takže ano, zvyšili jsme počet jednotek, například i v Afganistánu, tam um, pomáháme afgánským jednotkám boji s terorismu, zajišťování stability v regionu. Proškolování, to je něco, čemu se věnujeme ve velkém a to nikoli pouze prostřednictvím vojáků, ale rovněž těch takzvaných mounties. To jsou eh, policejní složky, jsou to skuteční naši příslušníci, jsou velice účinní, rovněž jako školitele, jsou pověstní na celém světě, nikoli pouze v EU, jsou velice účinní. Nej, nejnovější ne, poslední zasedání v NATO se věnovalo jednak sdílení břemene a to vím, víme, že tam je i nový přístup USA, ale my chceme oficiálně prohlásit, že budeme navyšovat výdaje na obrany schopnost a Jedna z klíčových misí našich složek je přispívat a i nadále se podílet na operacích NATO a samozřejmě i na území EU. Chci vám poděkovat, že jste nám umožnili být zde přítomnými, podělit se o naše názory, myšlenky a děkujeme, že nám věříte. Děkuji vám, pane Simsi. A další slovo má pan Gáler, prosím. Yes. Děkuji. I já vás, milí kolegové, vřele vítám. Já se jmenuji Michal Gáler a jsem zde za Evropskou stranu lidovou, největší stranu um, politickou skupinu v Evropském parlamentu. Jsem jejich zástupcem pro problémy bezpečnosti. Děkuji za ten krásný popis toho, že jste vlastně Island, na kterém rostou stromy. Eh, můžeme vám říci, že eh, vás vnímáme eh, pouze, nikoli pouze jako američany, kteří přece jen mají zdravotní pojištění. Jste pro nás mnohem více. Hm, znamenáte pro nás mnohem více a už byla zmíněna i CETA. My jsme měli i vašeho premiéra na našem plenárním zasedání, předtím to byli ministři zahraničí, pokaždé nás to velice těší. Já mohu pouze říci, že kdyby Grónsko nebylo na východ od vás, ale na západ, tak byste už určitě byli plným členem i Evropské unie nyní. No, ale Gronsko je na východ od Kanady, takže jste trošičku mimo Evropy, mimo náš dosah, ale rozhodně jste nám blízci a i tím, čím se zde zabýváme. Chci vás ujistit a rovněž vlastně zde jak si i prohlásit v návaznosti na slova pana i Klodyho. V Evropském parlamentu od vstupu platnost Lisabonské smlouvy, což byl rok 2009, jsme začali zkoumat, kde můžeme zvýšit svou váhu, co by EU, právě na poli bezpečnosti a obrany. A to, co nyní slyšíme a máme předkládáno radou a komisí, je něco, co my už opakujeme celá dlouhá léta. Například já říkám, že pokud nepokročíme v EU v této problematice bezpečnosti a obrany a e, zjišťujeme, že nám všem jednotlivě chybí peníze a e, pokud e, nedojde k tomu, že nám američané řeknou, postarejte se tady o tu svou vlastní zahrádku sami, No a pokud nedojde k nějakým naléhavým hrozbám, no a bohužel ke všemu tomu došlo. No a ty hrozby nás všude obklopují. Takže je to dobrá souhra náhod, že právě nyní vzájemně hovoříme v tom období a že to, čím už jsme se bývali mohli zabývat před lety, se při nejmenším objevilo až teď jako záležitost, kterými se zabýváme společně. E, ta spolupráce, která ještě nebyla aktivována v té smlouvě, ty permanentní struktury a spolupráce, ale určitě to dojde, na to dojde a bude to aktivováno a toho se týká i spolupráce s partnery. Určitě. My přece jsme jak vy, tak my eh, v tom, v tom rámci NATO, který je nám společný a vy už jste přítomní v Lotyšsku, to je vývoj situace, který nesmírně vítáme. Přesto ale máme i jiné záležitosti. Možná se někteří Kanaďané ptají, eh, proč se tady zdvojí věci, které v rámci NATO už existují. Já to chci říct i směrem k panu Ikodimu. Tady nedochází k žádné duplikaci. My se nyní zabýváme věcmi způsobem, který nám umožní přijít s lepšími výsledky. Společné plánování, společné zadávání veřejných zakázek a z vašeho pohledu to, že Evropané jsou někteří členy NATO a někteří ne, někdy možná vypadá jako takový patchwork, a máme tady různé jednotky a různé vybavení, no a my bychom chtěli, aby z toho bylo méně barevný ten koberec, aby to bylo soudržnější a i tím možná, co by Evropané k tomu evropskému natovskému pilíři budeme schopni přispět. Pak ještě další otázka. E, je to Trump, který vás motivuje? Hm, ne. Já bych řekl, že spíše se jedná o pana Putina který nás rozhodně popísl, popíchl k tomu, abychom se více semkli. No a samozřejmě pak ještě to, že k tomu rozhodnutí došlo, to už bylo v Cardiffu, čili to byla ještě Obamova éra. Pak máme partnera v rámci NATO, totiž Turecko, které se chová stále více divně, nazval bych to, ale zároveň je to člen NATO a pokud by mělo dojít na to, že bychom museli se do něčeho pustit, a to by se Turecku například nemuselo líbit v případě Bosny Hercegoviny třeba, tak by to Turecko mohlo vetovat a pak bychom toho nástroje, kterým je na to využít nemohli. A my bychom chtěli mít volnou ruku, abychom, co by Evropané, mohli někam se vydat, kde by to bylo v našem zájmu. Možná se to týká i Libie, kde pan Erdogan možná má vůči Libii jiné záměry, jiné plány a mohl by to blokovat, aby na to zasáhlo v Libii. Takže my, co by Evropané, bychom chtěli mít tu možnost eh, nějakým způsobem jednat, který bude v evropském zájmu. A e, snažíme se přispívat k posílení evropského pilíře na to zároveň. To by mělo být jasné. A vítáme jakékoliv společné úsilí, ke kterému v současné době dochází. A určitě paní Vika Freiberger, eh, bývala eh, lotyšská prezidentka, která velkou část svého života strávila v Kanadě, je určitě osobně nesmírně spokojená. My jsme nyní mm, s lotyšském eh, vlastně v Německu sousedí takže to je dobrá příležitost, jak posílit společnou bezpečnost. Děkuji, že jste zde. Děkuji. Děkuji, děkuji pane Galere, a prosím pana Kelbel. Dear colleagues and friends. Vážení kolegové a přátelé z Evropského a Kanadského parlamentu. Vážený pane předsedo, jsem velice rád, že máme dnes takovéto pracovní zasedání k úzké spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Především bych chtěl poděkovat panu předsedovi a e, členům a členkám tohoto výboru za to, že se účastní tohoto zasedání. Velmi podporujeme multilateralismus a vystupování Evropy v roli globálního pro bezpečnostního aktéra. A v tom si myslím, že Kanada a Evropské, Evropská unie jsou si podobné. Politickými, diplomatickými a finančními příspěvky, posilováním vojenských kapacit, ale také vysíláním vojáků, investujeme do bezpečnosti hodně, a to jak v OSN, tak prostřednictvím NATO. Naše strategické partnerství se také velmi dobře ukazuje v misích CSDP Evropské unie. Tyto probíhají po celém světě a Kanada tam je určitě velmi dobrým partnerem a přispěla k celé řadě misí v Mali a na Ukrajině v poslední době. Revize obrany v Kanadě povede k zásadnímu navýšení rozpočtu na armádu. A to musím říci, že velmi vítáme. Vězte, že Evropská unie je velmi vděčná za zásadní příspěvek, který Kanada vkládá do NATO. Jak bylo řečeno, 450 kanadských vojáků vede vícenárodní bojové uskupení v Lotyšsku. A měl bych na vás nakonec jednu otázku. Přestože tedy došlo k tak zásadnímu navýšení a výdajů do obrany a dojde k němu i nadále, tak se nepodaří Kanadě dopracovat k tomu cíli 2%. To je cíl, o kterém se nedávno hodně diskutovalo. Chce Kanada dosáhnout tohoto cíle nějak jinak? A máte nějakou konkrétní představu, ve kterých oblastech zadávání veřejných zakázek bychom mohli spolupracovat? Nestačí vydávat peníze, nestačí výdaje, potřebujeme, aby ty výdaje vedly k něčemu pozitivnímu. A zajímalo by mne proto, jestli máte nějaké konkrétní představy. Děkuji, pane Kermel. Pan Sims ještě chce něco dodat, prosím. Just, just very quick. Jenom velice stručně. Já jsem zmiňoval tu, eh, ty síly v Lotyšsku a zapomněl jsem na dva národy. Omlouvám se za to, velmi si to oceníme. A zapomněl jsem na Polsko. A vím, že předsedkyně vašeho výboru je Polka, takže eh, ji neprozraďte, že jsme na ní zapomněli. A ta druhá země byla Albánie. Sorry. Ještě někdo, kdo by eh, chtěl přispět do diskuze, prosím. Není-li tomu tak, tak já poprosím pana Iklodyho o... Ještě někdo? Ještě někdo z delegace? Ah, sorry. Thank you. I'd just like to, um, comment. Děkuji, já jsem se chtěl jenom vyjádřit k tomu, jak se Kanada přiblíží k těm dvěma procentům HDP. Pochopitelně je to náš cíl, chceme ho dosáhnout, ale v Kanadě také se hodně zabýváme tím, jak se ta 2% počítají. Například v Kanadě tradičně se hodně účastníme misí vytvářejících mír, nastolujících mír a, a občas se to nepočítá do těch 2%. Takže kanadská vláda oznámila zásadní investice do obrany a na základě těchto investic se přiblížíme k tomu dvouprocentnímu cíli, ale rádi bychom, aby proběhla ta diskuse o tom, jak se počítají ta 2%. Tak, aby všechny země to počítaly stejně, abychom nesrovnávali jabka a hrušky, abychom věděli přesně, jak to s eh, tou investicí vypadá. Um, uh, Děkuji. Děkuji za prezentaci, děkujeme za materiály, které jsme dostali. Kanada má velmi dlouhou historii spolupráce s Evropskou unii. Sdílíme hodnoty a i co se týče hospodářských zájmů, tak si myslím, že určitě všichni chceme, aby se posilovala spolupráce Kanady a Evropské unie v oblasti bezpečnosti. Na začátku bylo řečeno, pan Ilevi to řekl, že Klody řekl, že se vrací bezpečnost do politických priorit a také to naváží na otáz, navazuje na otázku ochrany osobních údajů a základních svobod. O tom se hodně v Kanadě diskutuje. My jsme zintenzivnili bezpečnostní opatření a chceme zajistit zároveň, abychom měli dostatečné uh, pojistky proti zneužívání těchto práv. PNR to je zajímavá věc, o které jsem chtěl hovořit a tady si myslím, že je to oblast, ve které hodně panují tenze. Byli bychom rádi, aby Evropský soudní dvůr rozhodl co nejrychleji o této dohodě. Je to určitě důležitá bezpečnostní iniciativa, takže bychom rádi se dozvěděli, jak to vypadá, abychom buď to mohli pokračovat v této oblasti, nebo jinak nastrukturalizovat děkuji za příspěvek. Já mám radost, že se naše diskuse vede v takovém vstřícném duchu a nyní bych eh, poprosil pana Lavriu. Máte slovo. Děkuji jenom velice rychle. Chtěl jsem se připojit k tomu, co říkali evropští kolegové a kanadští kolegové a chtěl jsem navázat na to, co zrovna říkal pan kanadský kolega na samém začátku říkal, že sdílíme hodnoty Kanada a Evropská unie. Často hovoříme o číslech, o procentech HDP, o počtu lodí, o počtu a vojáků, které posíláme na to či ono bojiště, ale já myslím, že nás také spojují hodnoty a historie. Konec konců a letos oslavujeme 100 let bitvy s Vimy, to bylo první kanadské působení v Evropě a navíc v mém volebním eh, obvodě, takže jsem chtěl za to poděkovat. Já myslím, že tuto společnou historii je potřeba si připomínat. I v rámci druhé světové války se kanadské jednotky účastnily, třeba u nás v Normandii. A ještě jednou nás zachránili před katastrofou, která se sbírala eh, na obzoru. Takže nejde jenom o vyjednávání o procentu z HDP, které máme naplnit. Já myslím, že to, je, to by bylo takové trumpovské vidění světa a vidění multilaterálních vztahů. Chceme-li se podívat do budoucnosti, musíme zároveň se obrátit do minulosti. A v roce 2017 navíc oslavujeme 150 eh, let nechci říct vytvoření, ale ustanovení Kanady, kanadské státnosti. A při této příležitosti jsem chtěl eh, Kanaděnům říci, že Evropané, Francouzi a my spoluobčané byli velmi rádi, že váš eh, premiér přijel na tuto oslavu výročí bitvy Vimy. A chtěl jsem jenom říci, že Kanada patří mezi jedinou zemi na světě, která má a, monument, který ukazuje opravdu, že máme hodnoty, které nás spojují. Eh, slovo má pan Gáler, prosím. Yes, I would just... Ano, děkuji. Ano, máte plně pravdu, že to není jenom o číslech. Chtěl jsem potvrdit, že v Evropě také máme podobnou diskusi, jak se dopracovat k tomuto cíli, jak závazný ten cíl je a co by se do něho mělo započítat. A šéf Mnichovské bezpečnostní konference říkal, ano, dejme na to 3%, ale dejme do toho veškerou rozvojovou spolupráci, diplomaci, pomoc při katastrofách včetně obrany. A pak se podívejme na to, jak ta čísla státy naplňují. Na jednu stranu otázka je, co investujete, na druhou stranu co používáte. Když něco jenom nakoupíte a někam to zastrčíte, tak je to něco jiného, než když někdo koupí méně, ale více toho používá. Takže bychom neměli být flexibilní v tom smyslu, že založíme ruce za zády, ale flexibilní v tom smyslu, abychom naplnili skutečné cíle a politické a vojenské potřeby. A jak jste správně říkal, hranice mezi vnitřní a, bezpečnostní, a vnější bezpečností už vlastně neexistuje. Vy jste hovořil o jménem seznamu cestujícího PNR. My se v tuto chvíli snažíme intenzivněji registrovat ty, kteří přicházejí do Evropské unie. Rádi bychom vytvořili něco podobného, jako je ve Spojených státech pro ty, kteří nemají vizovou povinnost. My pořád nevím, jestli to platí pro vás, ale my, než přijedeme do Spojených států, tak přece jenom musíme něco vyplnit, i když nepotřebujeme víza. jak se tomu u nás říká, systém EES. A potom plánu ještě další systém, který se jmenuje, myslím, ETIAS. A v tuto chvíli máme něco, čemu se říká Schengenský informační systém. Existují lidi, kteří, které tady nechceme, třeba na které byl vydat zatykač, a to se dá všechno zkontrolovat v šengenském informačním systému. Ale nemáme systematickou registraci všech, kteří vstupují a následně vystupují na evropské území. Takže pokud třeba odjedete z Estonska, ale přijel jste do Malty, tak ten Estonec se nutně nedozví, kdy jste na Maltě se dostali do šengenského prostoru. Ale to je záležitost vnitřní bezpečnosti. A Odkazovali jste také k kontrole vnější hranic. O 6. října máme nejenom Frontex, který už jsme měli i předtím, ale teď máme pohraniční a pobřežní stráž, která dostává více pravomocí a zároveň více prostředků. Takže ano, zabýváme se vnitřní bezpečností, bezpečností hranic i vnější bezpečností. Mnohého se dá dosáhnout legislativně, což na to udělat nemůže, protože nemá legislativní orgán. My můžeme. Třeba zabezpečení dodávek. To by se také dalo řešit. V prosinci 2013 rada řekla, že chce mít zajištěnou bezpečnost dodávek a pak se to implementovalo, úplně se na to zapomnělo nebo otázka certifikace. V civilní oblasti, jakmile má něco certifikaci pro jednu evropskou zemi, tak to platí pro všechny, ale neplatí to ve vojenské oblasti a nemůžeme si to tak dovolit. Určitě existuje spousta způsobů, jak legislativně nebo uplatňováním pravidel jednotného trhu toto vyřešit. Máme teoreticky jednotný trh a zbrojních výrobků, ale na druhou stranu tam máme záchranou brzdu pro otázky národní bezpečnosti a všechny státy ji využívají, takže v této oblasti máme málo spolupráce. To jsou všechno věci, kde by se dalo mnohé udělat. Je potřeba naplňovat tyto cíle a efektivněji vykládat prostředky. Takže takto bych řekl, že to vypadá z naší činnosti v této oblasti, že tam nejde jenom o ta 2%. Kdyby tento požadavek tehdy nepředložil už v roce 2014 ale až Trump, tak by to bylo těžší političky. Děkuji vám, <clears throat> pane Gallery. Ještě než poprosím pana, nebo je ještě někdo, kdo by chtěl vstoupit do diskuze? Není. Tak po, ještě než poprosím eh, pana Iklodyho, dovolte mi úplně kratěvčkou poznámku. Já jsem pochopil z této diskuze, že eh, Atlantik, Atlantický oceán, ta velká louže, která leží mezi náma, není moře, které nás rozděluje, ale které nás spojuje. A prosím nyní pana Niklodyho. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Vážení hosté, začnu právě tím, a to vlastně říkal i pan Gáler, že my jsme tak nějak vždycky se dívali na Kanadu spíše jako na evropskou zemi. Eh, vaše uvažování, eh, způsob, jakým se podíláte na společných snahách, kanadský tradiční příspěvek k mezinárodním mírovým silám, to všechno dobře známe. Eh, výcvik, mnozí jste hovořili o výcviku, například to centrum v Halifaxu, možná to není úplně nejlepší cesta a kam vlastně eh, eh, přivádět vojáky na výcvik v prostředí, které pak čeká jinde, ale eh, opravdu Kanada vždycky vykonávala obrovské úsilí a neustále se snaží opravdu eh, přispívat a my to považujeme za velice důležité, takže myslím, že není třeba zdůrazňovat eh, důležitost eh, Kanady i pro evropskou bezpečnost. Myslím, že to posílená přítomnost v Lotyšsku je dostatečným svědectvím, že se nejedná o otázku Evropské unie, ale o otázku evropskou a vaše Eh, přítomnost tam eh, je něco, za co jsme velice vděční. Jsme vděční i za další příspěvky, které jste eh, vlastně dali na pomoc evropským snahám. Byla zmíněna Ukrajina, kde máte vlastně nebo policisty, kteří poskytovali opravdu vynikající pomoc pro celou misi, nebo i prostřednictvím tzv. chytrých řešení, například v Mali, kde vlastně pomáháte Evropanům, kteří třeba nebyli schopni čelit některým regulativním problémům, poskytli jste financování na počítače pro armádu a opravdu ehm, eh, ukazuje to jenom, jak důležití partneři pro nás jste. A nebo vlastně ta spolupráce EU-NATO. Eh, jak víte, eh, existují ehm, určité politické problémy, politické zablokování, které se asi nepodaří rychle odstranit a proto je velice důležité hledat i pragmatická řešení. A já si myslím, že je třeba, abychom společně uvažovali na tom, jaká pragmatická řešení nás mohou přivést ke kýženému výsledku. Existuje řada dobrých eh, příkladů takových pragmatických řešení, a já si myslím, že eh, společný přístup nám určitě může být užitečný. Pokud jde o tu otázku 2%, eh, to se dnes bere jako taková srovnávací eh, laťka, už se o tom hovořilo hodně v poslední době i od jiných administrativ Spojených států. Já plně souhlasím s tím, že hodně záleží na tom, jak země dělá ten výpočet. Pochopitelně v tom jsou rozdíly, ale myslím, že bychom neměli přehlížet skutečnost, že pokud něco vyjádříte číslem, eh, které může být velice složité, tak eh, ten, to sdělení není často úplně jasné. Prostě celkovým cílem je, abychom měli dostatečné kapacity, které se za ty peníze můžeme koupit. Nejde tedy jenom o ty peníze, důležitější je, abychom měli kapacity, vybavení a také vůli je potom používat. A nakonec ještě k tomu, co říkal pan Gáler, aby nedokázalo vlastně k duplikaci práce mezi EU a NATO. Eh, je zcela zjevné, že eh, toto není doba, kdyby si kdokoliv mohl dovolit zdvojování práce, protože je kolem nás mnoho úkolů a výzev, které vyžadují reakci a jsou velice složité. To znamená, že pouze vzájemným doplňováním se je můžeme řešit, takže opravdu nemůže docházet k tomu zdvojování. To myslím tady teď eh, nehrozí. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu Iklody za jeho vlastně závěrečné slovo. Děkuji panu Iklody za závěrečné slovo. A ještě než se rozloučíme, dovolte mi, eh, abych eh, uzavřel tuto schůzi dvěma poslední body. Bod číslo 10 je Any Other Business. Nikdo nemá eh, žádné různé, čili poslední bod. Next meeting Poslední, respektive příští meeting sede bude ve středu 12. července a ve čtvrtek 13. července. Děkuji všem zúčastněným za diskuzi, za účast, děkuji pracovníkům sekretariátu za vzornou přípravu a děkuji také našim tlumočníkům. Mějte se všichni hezky a nashledanou.